Děkuji, dobrý den. Vítejte. Pane předsedo, vážení zpravodajové, toto zasedání naší meziparlamentní konference je zaměřeno na schopnost stát se celosvětovým lídrem v boji proti klimatickým změnám. Toto je naše téma které na začátku tohoto funkčního období evropské instituce vytýčily členským státům, aby byla vynaložena iniciativa a snaha změnit náš rozvojový model. Udělali jsme analýzu současné situace a všichni už se shodneme na tom, že je nutno zachránit planetu a proto chceme využít všechny páky, abychom bojovali proti klimatickým změnám a aby naše členské státy a Evropská unie byly schopny lépe čelit výzvám a chránit svůj sociální model. Evropský parlamentní týden, týden se dnes koná už po deváté. A Počet účastníků jasně svědčí o tom, že je to velmi úspěšná iniciativa, která už má své pevné místo v kalendáři evropského semestru. A děkujeme chorvatskému předsednictví za jeho iniciativu, za jeho impuls a jeho efektivitu. Jako poslanci národních parlamentů zde máte možnost zapojit se do rozhodnutí ekonomické politiky, které budeme muset přijmout a s ohledem na důležitou a nevyhnutelnou evropskou dimenzi. Naše rozhodnutí mají dopady na naše partnery. Naše veřejné mínění a naši občané jsou znepokojeni a my jsme o tom také informovali Evropskou komisi. V uplynulých letech bylo dosaženo velkého pokroku. Komise zintenzivnila výměnu s Evropským parlamentem i s národními parlamenty aby ilustrovala svou působnost v rámci evropského semestru a aby se zodpovídala ze svých kroků. Komisař Gentiloni zahájil konzultaci, jak víte, která má za cíl zjednodušit rámec hospodářské governance. Pokud jde o pravidla rozpočtu, která jsou stanovena v paktu růstu a stability. A víme, že jsou velmi složitá. Víme, že výměna názorů, kterou jste vedli na toto téma, byla velmi plodná a také jste přivítali fakt, že v evropském semestru jsou nově cíle udržitelného rozvoje. Komise dokázala naslouchat evropským občanům, kteří jsou obzvláště znepokojeni kvůli životnímu prostředí a sociální situaci. Tento poslední vývoj by nebyl možný bez sdělení, které jsme předali Evropské komisi ze strany evropských občanů právě v rámci parlamentního týdne na kterém jsme se tady dnes sešli. Naše spolupráce, spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je pro nás zásadní a důležitá. Vyslechnout si názory ostatních, to je důležité, protože společně můžeme dosáhnout kompromisů, které jsou v zájmu všech. A když se hovoří o evropských institucích, tak neodkazujeme pouze na bruselské instituce. Všichni jsme součástí a každý neseme svou část odpovědnosti v evropském institucionálním rámci. A přirozeně národní parlamenty jsou cennou součástí. Dnes mám velké obavy z roztříštění evropského prostoru a z rizika, že se všichni uzavřou do své národní dimenze a ztratí ze zřetele náš společný osud, osud nás Evropanů s tím vším, co to sebou přináší s ohledem na svrchovanost, kterou jsme vydobili v zájmu všech a také v zájmu solidarity, která je nutná a důležitá pro všechny. Tyto obavy vyjadřujeme společně s naší společností, s naší veřejností. Upozorňujeme také na rozdíly mezi těmi nejvíce zvýhodněnými, mezi těmi, kteří čerpají z výhod, které přináší globalizace a těmi, kteří cítí, že jsou z tohoto vyloučeni. jakýkoliv, jakákoliv stopa sociálního posunu je pro ně pouze chimérou. Mezi západními a východními členskými státy, mezi severem a jihem Evropy jsou také rozdíly. A evropský projekt by měl zkracovat tyto vzdálenosti, protože máme mezi sebou příliš velkou vzdálenost mezi západem, východem, mezi severem a jihem, mezi centrem a periferií. Evropský projekt je úkolem nás všech. Evropských institucí, národních institucí. Všichni musíme usilovat o to, aby se ty vzdálenosti zmenšily. Bylo by krásné, kdyby jednoho dne problémy severu byly chápány naší veřejností, naší širokou veřejností jako problémy, které se týkají nás všech. A to tež platí pro problémy jihu. Protože často se právě tam koncentrují otázky a problémy, které nejsou dobře chápány našimi spoluobčany ze severu a z východu. Nedávno jsem byl ve Finsku. Je to velká, důležitá země. Krásná. Má 6 milionů obyvatel. a mají 1340 kilometrů hranice s Ruskem. A o tuto hranici pečují a toto vojenské úsilí je úsilí, které je důležité také pro bezpečnost občanů na jihu Evropy. A ti si to často neuvědomují. A to tež platí pro otázky, které jich Evropy řeší ve Středomoří. A jsou tam země na naší jižní hranici, které jsou nejvíce vystaveny migračním tlakům. A tyto země potřebují silnější evropskou angažovanost. Potřebujeme zkrátit vzdálenosti, například roz, vzdálenosti mezi Bruselem a našimi národními parlamenty. Je zbytečné říkat, že toto volební období bude období, kdy budeme lídrem v boji proti klimatickým změnám. Je to zbytečné, když se členské státy a lidé v členských státech nestotožní s evropskou agendou. Nedokážeme to. Potřebujeme společný náhled a opakuji, potřebujeme zkrátit vzdálenosti, protože na nás teď leží velká zodpovědnost. My si to uvědomujeme. kolik pozornosti mimo Evropu je věnována výzvám, které se Evropa rozhodla řešit. Takže my v této chvíli potřebujeme, aby se všichni považovali za důležitou součást demokratického řízení a zprávy Evropy. V této chvíli máme spoustu otázek. Především jednu. Zítra na Evropské radě, jak víte, se bude diskutovat o víceletém finančním rámci Evropské unie. Je to rozpočet na příštích sedm let. Kam budeme dávat peníze? Co se s námi stane? Co chceme financovat? co naopak seškrtáme. Já si myslím, že tato diskuze musí probíhat tak, že národní parlamenty budou protagonisté. My v Evropském parlamentu vycházíme z jednoho hlediska. Financovat zásadní programy Evropské unie je potřebné a nevyhnutelné. Zemědělská politika. Politika soudržnosti. Pokud nebudeme mít odpovídající zdroje na soudržnost, jak budeme zmenšovat vzdálenosti mezi našimi územími? Mezi těmi bohatšími a těmi znevýhodněnými. A zároveň Potřebujeme významné prostředky na to, aby ve výzvě Green Deal nikdo nezůstal pozadu. Fond pro spravedlivý přechod. To je zásadní cíl, proto aby naše firmy nezavíraly, ale aby se transformovaly, aby nikdo nepřišel o práci. Naopak, my díky Green Deal chceme více práce, ne méně práce. Bitva, která se zde profiluje, diskuze s členskými státy vypadá tak, že vy budete v první řadě. My nechceme virtuální převody v pokladnách Evropské unie. My chceme dosáhnout toho, že se zvýší kapacita členských států. A ten převod nesmí být vnímán jako pokuta, jako trest, ale jako příležitost. Toto je ta výzva. V těchto dnech jsme hodně diskutovali s radou ohledně hypotéz, které zítra budou v centru zájmu, v centru diskuzí hlav států a vlád. Myslíme si, že pokud chceme zmenšit vzdálenosti a dát Evropské unii možnost eh, profilovat se jako lídr, tak se musíme k těmto číslům vrátit, protože potřebujeme více prostředků. A potom chceme mluvit společně s vámi jménem našich občanů. Protože kompatibilita rozpočtu často není našimi občany chápána. A musíme je tedy uklidnit a musíme dosáhnout toho, aby Evropská unie společně s členskými státy vyvíjela politiku, zaměřenou na to, aby nezanikala pracovní místa, aby se vyvážely rozdíly, aby Evropská unie byla schopna čelit výzvám globálního světa, před nimi stojí. Máme společně v této chvíli velkou zodpovědnost a myslím si, že bychom se o ní měli podělit a je důležitá i vaše reflexe. Pokud jde o klimatickou krizi, tak zde vzniká naléhavá situace, kterou si všichni uvědomujeme, nejen instituce, ale i občané. Evropská unie vede globální akci. Evropský parlament je hnací silou tohoto našeho vedení. Evropský parlament byl první institucí, která žádala, aby se Evropská unie stala klimaticky neutrální do roku 2050. A to bude poprvé zakotveno také v legislativě v příštích dnech. Příští desetiletí bude samozřejmě klíčové pro dodržování cílu pařížské dohody a našich mezinárodních závazků. Evropský parlament žádá, aby se posílily naše klimatické cíle do roku 2030 a aby se o 55 omezily příštím desetiletí emise skleníkových plynů, ale pokud chceme dosáhnout výsledku, potřebujeme, jak jsem říkal, aby nikdo nezůstal pozadu. A toto, toto je ta hlavní výzva, kterou máme před sebou. Aby nikdo nezůstal pozadu. Ani země, ani žádná firma. Aby žádný pracující nepřišel o svou práci. Tato ambice bude možná pouze za podpory a uznání ze strany veřejnosti. Že i veřejnost tedy uzná, že je nutno realizovat změny potřebné pro naše společnosti, pro naše ekonomiky. Musíme se také podívat na ekonomické dopady, na sociální dopady rozpočtu, které jdou ruku v ruce s tímto odvážným krokem. Evropská komise, jak víte, nedávno předložila svůj návrh na implementaci Evropské zelené dohody. Evropský parlament jako spoluzákonodárce se bude muset k návrhům komise vyjádřit a vyhodnotit je v následujících dvou letech. V Evropském parlamentu očekáváme 50 legislativních návrhů, které dají tvář tomuto velkému úsilí. A právě proto Potřebujeme členské státy, potřebujeme, aby své agendy sladily, aby byly slučitelné. Transformace, kterou chce Evropa uskutečnit, aby čelila této výzvě, znamená pochopitelně vzít v úvahu i naši sociální dimenzi. Boj proti nerovnostem, to musí jít ruku v ruce s touto transformací. Environmentální výzvy. Ty také mohou být vyřešeny pouze v případě, že setření těchto rozdílů bude v centru našeho úsilí. Klimatické výzvy a rozdíly nerovnosti. To jsou ty reference, které musíme mít na paměti, když se snažíme řešit tuto výzvu. Věřím, že naši dnešní řečníci nám poskytnou důležitá vodítka a pomohou nám lépe pochopit současné výzvy a lépe zasadit politickou debatu do našich volebních okrsků ohledně těch nejdůležitějších rozhodnutí, která budou muset být přijata, abychom se mohli povznést nad politováníhodné okolnosti v oblasti životního prostředí, abychom je mohli začít řešit. Přeji vám hodně úspěchů v práci a vaše debata je pro nás velmi cená. Pane předsedo, přeji vám hodně úspěchů v práci a samozřejmě společně s námi buďte i nadále protagonisty nejen posílení Evropské unie, ale také schopnosti našich zemí, všech našich zemí, být na úrovni těchto výzev. Děkuji. A teď pochopitelně dávám slovy, slovo předsedovi. Poštovaný předsedniče Evropského parlamentu. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane Zasoli, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Paní Navaro, pane Carney, pane Raidre, pane Winklere, vážení členové výboru regionu a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Všechny vás zdravím za chorvatský parlament i sám za sebe. Jsem velice rád, že když diskutujeme o klimatických změnách, tak dnes hovoříme o tom, jak máme být globálním lídrem a jakou roli budou sehrávat hospodářské, rozpočtové a sociální politiky Evropské unie. Všichni se asi zhodneme na tom, že klimatické změny patří mezi největší výzvy, které před námi dnes stojí a že na naší generaci leží zvláštní díl odpovědnosti. Evropská unie představuje 10 globálních emisí CO2. A naší zodpovědností je postavit se globálně do čela v boji proti klimatickým změnám, a to prostřednictvím energetické transformace a přechodu k obnovitelným zdrojům energie a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 což je věc, kterou již pan předseda Sasoli zmiňoval. Všem nám je jasné, že Evropská zelená dohoda vyvolala nový cyklus změn. Zelená dohoda založí proces transformace evropského hospodářství. Takovýto přechod k ekologičtějším hospodářství má velké příležitosti. Nové obchodní modely, nové trhy, inovace, rozvoj technologie. To vše bude sloužit budoucnosti. Na druhou stranu ale musíme mít na mysli, že všechny členské státy nezačínají ve stejné pozici v tomto přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Důležité proto je, aby ten přechod byl spravedlivý a sociálně udržitelný. O tom také hovořil pan předseda Sasoli tak abychom nakonec se všichni dopracovali k rovným podmínkám. Proto budeme potřebovat eh, velké investice z veřejných i soukromých zdrojů a nesmíme na to zapomínat, když vyjednáváme o víceletém finančním rámci. V tomto procesu je tedy klíčový mechanismus spravedlnosti této transformace. Je to mechanismus, který by měl obsahovat 100 miliard euro pro regiony, které ponesou nejvíce nákladů eh, této transformace k nízkoenergetické uhlíkové ekonomice. Je to proces, který si bude vyžadovat systematickou změnu myšlení a způsobu života. Nebude to jednoduché. Všichni se budeme muset velmi angažovat. Vážené kolegyně a kolegové, Chorvatsko má četné přírodní zdroje, proto si uvědomuje, jak důležitý tento ambiciozní plán je. Cíle tohoto ambiciozního plánu již jsou součástí plánu rozvoje naší energetiky do roku 2030 s výhledem do roku 2050, včetně integrovaného energetického plánu do roku 2030. Bezpečnost dodávek energie je naší prioritou, ale to tež platí i pro rozvoj trvale udržitelné energetiky, snižování spotřeby a emisí skleníkových plynů. V tuto chvíli, co se týče podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, tak jsme nadprůměrní v Evropě. To tež platí i pro naše emise. 28% energetických potřeb je naplňováno z obnovitelných zdrojů energie v Chorvatsku. Tím jsme tedy předběhli tento cíl 20% o 40%. A staví nás to na čelo Evropské unie. Zohledňovali jsme také socioekonomické aspekty tohoto plánu, včetně jistých obav našich občanů z nákladnosti této transformace. Chystáme se vytvořit zvláštní program obsahující opatření, které mají na pomoci energeticky chudým domácnostem. Děkuji vám za pozornost. Dovolte, abych představil prvního řečníka na panelu, pana Marka Carneyho, který je zvláštním vyslancem OSN pro opatření v boji proti klimatickým změnám a jejich financování. Pane Karny, máte slovo. Thank you, uh, thank you very much, Mr. Speaker. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za pozvání. V zásadě se soustředím na to, jak soukromý sektor může zesílit a zintenzivnit opatření sektoru veřejného. Když se podíváme na rostoucí klimatickou krizi, a na narůstající očekávání občanů rok 2020 musí být rokem činu. COP26, kterému spolupředsedá Spojené království a Itálie, bude opravdu kritickou příležitostí snížit naše eh, emise tak, aby byly v souladu s eh, dohodou z Paříže. Chceme-li se dostat na čistou nulu, tak to bude znamenat úplnou transformaci našeho hospodářství z čehož vznikne největší hospodářská příležitost této doby. Cíle u financování COP26 jsou jasné. Chceme zajistit, aby veškerá finanční rozhodnutí brala v úvahu klimatické změny. Finanční rozhodnutí vlád, mezinárodních finančních organizací, vícestranných rozvojových bank a především soukromého sektoru. Naše strategie pro COP26 začíná něčím velmi jednoduchým. Čistá nula je naše pravidlo a gratuluji tomuto parlamentu, že to umožní. 126 jurisdikcí vás následovalo. Čili je to zákon, který platí po celé zemi. A když se podíváme na fyziku, tak to vyžaduje. Každá firma, každá banka, každá pojišťovna, penzijní fond, investor by měli ukázat, jak, se plánu, jak plánují se k té nule dostat abychom zjistili, kdo je připraven a kdo ne, kde jsou největší rizika a příležitosti. Proto je potřeba se posunout ve třech oblastech. Za prvé informace, za druhé riziko a za třetí návratnost těchto záležitostí. Evropská unie se staví do čela ve všech těchto oblastech. Tento parlament k tomu přispěje a jeho příspěvek bude zásadní. V minulosti se říkalo, že to, co se dá změřit, se dá řídit v Paříži před čtyřmi lety na základě výzvy lídrů G20 Rada finanční stability ustanovila TFSD, TFSD, což vedly soukromé firmy z těchto 20 zemí a v, Ham, v Hamburgu předložili doporučení týkající se zveřejňování finančních rizik spojených s klimatickými změnami. Banky a investoři, kteří mají na rozvaze více než 120 trilionů euro, chtějí, aby firmy zveřejňovaly tyto informace. Co se týče COP26 v Glasgow, tak chceme vytvořit koalici orgánů, které si uvědomují důležitost zveřejňování klimatických údajů a chceme, aby to bylo povinné. Naším cílem na globálních trzích je, aby tyto závazky byly co nejkomplexnější a nejkonzistentnější. Rád bych ještě jednou vyzdvihl vedoucí úlohu Evropské unie. Evropská komise přijala pokyny pro klimatické finanční informace a místo předseda komise Dobrovsky řekl minulý měsíc, že uhelným kamenem naší strategie budou právě klimaticko-finanční informace a dojde také k revizi směrnice o nefinančním výkaznictví. Vy tedy vytváříte tuto směrnici o výkaznictví, tak prosím vycházejte i z práce TCFD, protože se tato práce stala standardem pro rozhodování o tom, jaké informace jsou užitečné. A obsahuje tam také doporučení týkající se zvládání rizika a obsahuje také i metriky a cíle ukazuje také, jak se soukromý sektor dívá na tuto záležitost. Firmy, které musí mít přístup k financím, i těch, kteří kapitál poskytují přes celý finanční systém. V podstatě každá systémová banka to podporuje, včetně těch evropských. Deset asset manažerů, ratingové agentury, poradní firmy, všichni to podporují. A zásady OSN pro odpovědné financování říkají, že všichni signatáři musí zveřejňovat tady tyto informace, jinak budou ze skupiny vyloučeni. Předsednictví COPu je připraveno pracovat s Evropou, protože Evropa se opravdu postavila do čela eh, této snahy o efektivní zveřejňování informací po celém světě. Podívejme se nyní na rizika. Cesta k trvale udržitelných financích vyžaduje lepší zvládání klimatických rizik. Následně se tedy musí zveřejňovat informace, které nebudou pouze statické ve smyslu karbonové stopy. Musí být i strategické, tedy musí říkat, jak chtějí zvládat tato rizika. Hodnocení rizika se musí dívat na plány firem pro tuto transformaci. A to si bude vyžadovat zátěžové zkoušky. V loňském roce docházelo k prvním takovýmto testům. Hladký přechod, ve který všichni doufáme, si to vyžaduje. Může se stát, že si v politice najednou uvědomíme, že přijdeme o velké ztráty, Eh, to by byl druhý scénář, možná už bude pozdě, ještě horší scénář bude, když neuděláme nic. Ukáže se těmito zkouškami, které banky a firmy jsou připraveny na ten přechod k čisté nule a ukáže také na ty, kteří ještě nemají k dispozici strategie, které by odpovídaly těmto novým pravidlům. Bank of England v tuto chvíli spolupracuje s 50 dalšími centrálními bankami a dozorovými orgány na tom, aby technologie, na kterých stojí tyto zátěžové zkoušky, byla zveřejněna. EBA a ESRB a šest dalších centrálních bank z eurosystému spustilo zátěžové testy a my jim k tomu gratulujeme. Chci také říci, že tyto zátěžové zkoušky ukazují nejenom to, jak dobře zvládáme rizika, ale také zvýší konkurenceschopnost bankovní soustavy. Umožní maximalizovat dopady naší širší klimatické politiky. Třetí téma, o kterém chci hovořit, je návratnost těchto investic. Přechod k čisté nule představuje obrovskou hospodářskou příležitost, která má dopad na všechny odvětví naší ekonomiky. Následně to není tak jednoduché, jako jenom, řekněme, podpora zelených technologií. Firmy, které chtějí přejít na tu takzvanou čistou nulu, by za to měly být odměňovány. Lidé stále více volají po opatřeních proti klimatickým změnám a penzijní fondy, pojišťovny a ostatní teď musí zveřejňovat, zdali peníze jejich klientů, vašich občanů, jsou investovány v souladu s těmito hodnotami. Zatím se to nedělalo dostatečně. Metriky ESG jsou sice v pořádku, ale zabývají se spíše sociálními otázkami a zprávou věcí veřejných. To je sice dobré, ale neříká nám to mnohé o klimatických změnách. Na tom v podstatě to skóre stojí. Když se podíváme na stopu eh, ekologickou nebo uhlíkovou, tak ta zase není příliš strategická, takže si myslím, že Evropská unie v tomto je velice pokroková. Nemůžeme se ale dostat do pozice, kdybychom dávali na černý seznam celá odvětví a e, snažili se podporovat jenom zelené technologie. Prostě zelená nemá jenom jeden odstín. Existuje několik způsobů, Existuje několik způsobů, jak poskytovatelé kapitálu můžou hodnotit úroveň připravenosti firem na tuto transformaci. Například procento aktiv, které jsou zveřejňovány podle nových standardů Evropské unie anebo TCFD. Dalším sofistikovanějším krokem by bylo vyhodnotit, kolik procent aktiv je v souladu s pařížskou dohodou. Jinými slovy tedy dosažení té čisté nuly. Jinými slovy, do jakých firm investujete, čím půjčujete peníze, které jsou připraveny na přechod na čistou nulu. Eh, do, toho, do té nuly by měly být i emise části 3. Kromě toho potřebujeme také podrobnosti o tom, jak jsou zvládány, jak jsou řízeny tyto firmy, jestli tedy například jejich vedoucí představitele jsou odměňováni v souvislosti s dodržováním těchto ekologických cílů. A dále je potřeba se také podívat na to, jak tato aktiva přispívají k globálnímu oteplování a umožní dodržovat pařížské dohody. AXA a Allianz již dobrovolně sdělují tyto informace a dávají je k dispozici COP26. Do zahájení COP26 bychom rádi více stavili na úspěchu a vytvořili koalici vlastníků aktiv a správců aktiv, které budou požadovat po firmách, do kterých investují, aby se sladili s tímto cílem dosažení čisté nuly. Budeme potřebovat, aby se to týkalo i vícestranných rozvojových bank a institucí, které financují mezinárodní rozvoj. Závěrem chci upozornit na jednu věc. Úsilí Evropské unie je úspěšné. Narůstající globální krize, narůstající veřejný tlak a ta nová poučka čisté nuly znamená, že globální systém finanční mění rychle svá očekávání. Jak jsem se nedávno dozvěděl, trvale udržované financování, to je ten takzvaný nový internet. Je to strukturální změna, která bude mít dopad na všechny firmy a na veškerá aktiva. Musíme využít této chvíle. Vytváří se systém, ale je potřeba udělat více pro to, aby naplnil svůj potenciál. Už jsme viděli eh, dobrovolné snahy o zveřejňování informací, ale je potřeba, aby to podporovali vlády a parlamenty. Tady je jasná koordinační role veřejného sektoru. Jak víte, nemáme nekonečné příležitosti. Trvalé udržitelné financování je sice dnes běžnou věcí, ale pořád nám ještě ujíždí vlak. Když jsem hovořil o potenciálu oteplování, to jsou kalkulace, které se dělají pro kapitálové trhy jako celé ale v podstatě, když se na to teď podíváme, tak je pořád možné, že se teploty zvýší globálně o 3,5 stupně oproti období před promyslovou revolucí. Veřejné očekávání je stále uh, silnější než to, co děláme. A pokud nebudeme ve své činnosti koordinovaní, tak lidé budou stále více volat po jednoduchých řešeních, jako třeba protekcionismus a to neumožní následně hladký přechod. Závěrem chci říci, že práce tohoto parlamentu COP26, předsednictví COP26, eh, tedy Itálie a Spojené království, určitě může ještě být posílena k vytvoření, eh, k vytvoření koalic, které jsou potřebné, chceme-li zvládnout rizika. Děkuji. So, good morning everyone. Um... Tak dobré dopoledne. Já už budu předsedat zbytku tohoto zasedání, které doufám bude živé. A velice mě zaujalo těch 50 odstínů zelené od pana Kárnyho. My už máme 40, pracujeme na tom. Každopádně, teď jdeme na eh, další bod a já dám slovo panu Guy Ryderovi, generálnímu řediteli Mezinárodní eh, organizace práce. Prosím. Děkuji moc krát. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že mi dal příležitost k vám dnes hovořit. Je to pro mě čest. Během naší historie eh, ILO čerpala eh, inspiraci a podporu ze spolupráce s Evropskou unii. Eh, naše organizace je úspěšná pouze proto, že sdílíme s vámi hodnoty, jako je spravedlnost, solidarita a rovnost a sdílíme metody sociální partnerství a dialog. A také sdílíme ochotu eh, stavět se novým výzvám a chápat se nových příležitostí. A eh, dnes eh, se ILO posouvá do nového století své existence a Evropský parlament má nové složení, je ve funkci nová komise s ambiciozním programem. My bychom tedy chtěli obnovit tu spolupráci a společně se podílet na budování lepší a udržitelnější budoucnosti Evropy i celého světa. A pro nás je nesmírně důležité, důležité, že loni v říjnu Evropská rada přivítala deklaraci ILO o budoucnosti práce, která byla přijata na konferenci v červnu a s, velkou, s velkým uspokojením kvitovala ten lidský přístup, který je v srdci této deklarace. A zároveň komise učinila ze zeleného dílu referenční bod své nové strategie růstu a svých externích i interních politik. Chtěl bych tedy přivítat závazek k evropské klimatické neutrality do roku 2050. Málo kdo stále ještě popírá, že klimatická změna je výsledkem lidské činnosti. Občas se ale zapomíná na to, že většina této aktivity je práce nebo souvisí s prací. Takže skutečně jde o naši společnou záležitost. Paní předsedkyně, jde o to, že už teď jsme pozadu generální tajemník OSN nevyužije, nenechá si ujít žádnou příležitost k připomínce, že klimatické změny pokračují rychleji, než naše úsilí eh, jim bránit. A COP25 v Madridu znamenal, že náš sklus ještě vzrostl. Eh, účinky ve světě práce už nyní jsou viditelné. Od roku 2000 do roku 2015 eh, jsme ztratili zhruba 23 milionů let pracovního života kvůli rizikům životního prostředí souvisejícím s s lidskou aktivitou. A prognozy ILO naznačují, že pokud bude vše pokračovat dál, pak 2% celkových pracovních hodin na celém světě zmizí, protože zkrátka na některých místech bude příliš horko na práci v určitém období, což odpovídá 72 milionům pracovních poměrů na plný úvazek. Takže naše planeta je nyní na hraně propasti, kdy klimatická změna způsobí katastrofální nevratné škody a právě tak eh, veřejné mínění je na hraně. Ještě nedávno převládající názor mezi eh, vládami, eh, zaměstnanci, zaměstnavateli a členy ILO byl, že si musíme vybrat mezi pracovními místy a růstem na jedné straně anebo environmentální udržitelností na druhé straně. Ale dnes už jsme se oprostili od tohoto falešného paralyzujícího dilematu. Nejenom, že jsme si uvědomili, že na mrtvé planetě žádné pracovní místa nebudou, ale také jsme si uvědomili, jaký je přínos pro zaměstnání v přechodu na uhlíkovou neutralitu. Podle odhadu ILO 18 milionů pracovních míst do roku 2030 by mohlo přibýt, tedy 24 milionů pracovních míst vznikne a 6 milionů míst zmizí. Přičemž v Evropě naplníme cíl eh, vzrůstu teploty o 2 stupně, což je cíl z pařížské dohody, a ten by mohl vygenerovat 2 miliony pracovních míst, především ve stavebnictví, výrobě a obnovitelných zdrojích. Tohle je alternativní scénář k apokalyptickým vizím a je lákavý. Všichni mu chceme věřit. Nicméně nenastane jen proto, že v něj budeme věřit. Potřebujeme také, abychom učinili určitý politický skok a e, právě tím je zelený díl. A já bych chtěl zdůraznit dva rysy zeleného dílu, který, které jsou podle mě zásadní pro jeho úspěch. Za prvé, Evropa se jim zavazuje ke spravedlivému přechodu. Pan předseda Sasoli zdůraznil, že Evropané si vůbec nejsou všichni rovní eh, v tváři v tvář ekologické krizi a že problémy s klimatem a nerovností se dají řešit pouze dohromady. A proto evropská strategie explicitně staví lidi na první místo a eh, má klade prioritu na regiony, sektory a Eh, pracovníky, kteří budou čelit největším výzvám. A já s tím jedině souhlasím, to je naprosto zásadní myšlenka. Jestliže klimatický přechod nebude spravedlivý, tak k němu zkrátka nedojde, protože narazí na opozici občanů i politiků a zastaví se. A v Evropě i jinde v nedávných měsících došlo k událostem, které to dobře ilustrují. Snadno můžeme tento odpor odbít, jakožto neiracionální, sebepoškuzující, snad i sebevražedný. Ale opravdu je tak překvapivé, že miliony lidí, jejichž hlavní starostí v životě je dožít se konce měsíce, dává přednost svým pracovním místům a živobytí před eh, krokům k záchraně planety, Občané zkrátka nesmí být dáni na pospas tomuto nemožnému dilematu. Globálně eh, bylo naše sdělení vyslyšeno a nastaly po něm kroky. Eh, loni v září na globálním summitu pro klimatické akce OSN generální tajemník zahájil klimatickou akci pro iniciativu pracovních míst. V jejím čele je ILO a už 46 zemí se, podep- se zavázalo podpisem k spravedlivému přechodu eh, jakožto nedílné části plánu na udržitelný rozvoj. Takže to, to co dělá Evropa prostřednictvím zeleného dílu, to dělá celý svět. Je to nutný čas část, je to nutná část eh, naplňování agendy udržitelného rozvoje do roku 2030. A jestliže celkovým cílem je nenechat nikoho pozadu v přechodu ke klimatické neutralitě, tak nikdo by také neměl být eh, odstřihnut od možnosti navrhovat cestu vpřed. Evropa má eh, skvělé nástroje v pilíři sociálních práv, který zejména klade silný důraz na roli sociálních partnerů, kteří jsou také zapojeni zapojeni do všeho, co dělá ILO. Za druhé, zelený díl si uvědomuje, že klimatický přechod si bude žádat masivní investice a pamatuje na potřebné finance. A kromě toho počítá s kombinací veřejných a soukromých financí a také s Fondem spravedlivého přechodu pro ty, kteří budou čelit nejtěžším výzvám a bude na vás, eh, evropských eh, politicích, posoudit, zda eh, navrhované zdroje jsou dostatečné na tento úkol. Ale i tady je potřeba, aby globální kroky zrcadlily evropské iniciativy. A to, že Mark Carney se stal zvláštním vyslancem OSN pro klimatické akce a finance, je dobrou zárukou, že k tomu dojde. Vyslechli jste jeho expertní názor. Ještě bych k tomu přidal jeden eh, základní politický bod k tomu, co pan Kárny říkal. A je to bod, který se objevuje v debatách ILO o práci a klimatu. A sice, že rozvíjející se a rodící se ekonomiky, které tvoří velkou většinu našeho globálního členstva, vnímají Evropu a ostatní jako eh, regiony, které získaly takovou úroveň eh, blahobytu a prosperity tím, že se pustili uhlíkově intenzivní cestou nepřátelskou k planetě, právě tou cestou, kterou nyní upírají jim. Myslím si, že je potřeba to pochopit tím, že tyto země jsou nejtvrději postiženy eh, klimatickými změnami. Není ale možné, aby Evropa vytáhla žebřík, po kterém vyšplhala nahoru, ale eh, musí eh, pomáhat stavět a financovat alternativní žebříky. A právě proto zelený díl musí být prioritou i pro externí politiku Evropy. Protože nic nezískáme, jestliže Evropa bude uhlíkově neutrální, ale svět bude i nadále poháněn nejen fosilními palivy. Paní předsedkyně, kombinace klimatické spravedlnosti a klimatického financování je něco, díky čemu Evropský zelený díl může zvládnout něco, co dosud nebylo možné. A sice projít zkouškou důvěryhodnosti. Skutečně přesvědčit lidi, že mají vyhlídku na lepší budoucnost v klimaticky neutrálním světě práce. Chtěl bych to ilustrovat na jednom konkrétním příkladu. V roce 2008 eh, na okraji COP14 v Polsku jsem se setkal s odboráři z, eh, z nyní nefunkčního uhelného dolu. A já jsem hovořil o klimatické neutralitě a o odklonu od fosilních paliv. A mohu říct s naprostou jistotou, že jsem je nepřesvědčil. Nejsem jsem si poměrně jistý, že jsem nepřesvědčil ani sám sebe. A proč? protože se nedala nabídnout žádná uvěřitelná alternativa. Neexistoval spravedlivý přechod, žádné investice, žádná budoucnost pro tyto lidi. A tohle je chyba, kterou si nemůžeme dovolit opakovat. Potřebujeme plány, eh, důvěryhodné plány na přechod k lepší budoucnosti. Deklarace u příležitosti z tého výročí ILO obsahuje takovéto plány v podobě investičního programu do lidské kapacity a do pracovních institucí a do pracovních míst budoucnosti. A tímto způsobem jsem si jistý, že Evropská unie a ILO mají solidní základ, na kterém mohou prohlubovat eh, svou dlouhou historickou spolupráci v boji proti těmto zásadním problémům souvisejícím s klimatickými změnami a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní dám slovo eh, dalšímu řečníkovi, což je paní Emma Navarro, místo předsedkyně Evropské investiční banky. Paní Navarro, máte slovo. Na 10 minut. Dobré ráno. Já bych chtěla eh, také na úvod poděkovat za pozvání a konstatovat, že Evropský parlament a národní parlamenty hrají klíčovou roli v přechodu, do kterého se nyní pouštíme, aby se Evropa stala prvním uhlíkově neutrálním kontinentem na světě. Náš cíl je jasný. Klimatická neutralita na konci přechodu transformace, která bude spravedlivá a férová a nenechá nikoho pozadu. A právě to občané, zejména mladší generace, čím dál naléhavěji požadují urgentní reakci na klimatickou nouzi. Nyní připravujeme cestovní mapu, která nás tam má dovést. Evropský zelený díl a také brzy evropskou zelenou legislativu, která nám dá právní jistotu a pomůže nám neodchýlit se od kurzu. Všichni jsme na této cestě společně a je jasné, že ta cesta nebude lehká a prostá problémů. Dekarbonizace ekonomiky je složitý proces, který si bude žádat eh, zásadní transformaci naší ekonomiky a životního stylu. Jak nám připomněl pan Carney, zásadní budou finance, aby se tento přechod mohl povést. A to je právě tématem mého dnešního příspěvku. Role financování a toho, co může dělat Evropská investiční banka a jak může podpořit evropské úsilí jakožto klíčový partner v implementaci Evropského zeleného dílu. Nedostatek zelených investic je obrovský. Je potřeba velké množství investic k dekarbonizaci naší ekonomiky a k vývoji nových technologií, které jsou nutné pro usnadnění eh, tohoto přechodu. Evropská komise odhaduje, že ke splnění klimatických a energetických cílů do roku 2030 budeme potřebovat dodatečné investice v hodnotě 260 milionů euro ročně. A toto číslo nezohledňuje naše plány v rámci Evropského zeleného dílu, které chtějí snížit nebo zvýšit cíle snižování emisí a naplňování ekologických cílů. A je jasné, že eh, žádná veřejná instituce sama to nedokáže, tyto investice. Firmy a domácnosti budou muset financovat tyto kapitálové výdaje a k tomu potřebujeme finanční systém, který by usměrňoval finanční toky na udržitelné projekty. Systém, který by zohledňoval klimatická hlediska a který by nasměroval investory ke správným projektům. Krátce řečeno, je třeba, aby udržitelnost byla v centru našeho investičního rozhodování. Evropa tady jde příkladem eh, v podobě různých investicí v rámci plánu udržitelných eh, akcí, který dává investorům jistotu a umožňuje jim eh, fundovaně se rozhodovat o udržitelných investicích. Tyto iniciativy nám pomáhají získávat spolehlivá data a vytvářet společné standardy, které potřebujeme nejenom na posílení zelených investic, ale také na to, abychom zabránili roztříštění unie kapitálových trhů. Evropská taxonomie je kritickým krokem k posílení zelených investic a e, k zabránění greenwashingu. Nicméně podpořit tuto taxonomii na technické úrovni si žádá e, prohlášení, které EIB učinila v prosinci. My už jsme nyní eh, připraveni používat tuto taxonomii a budeme i nadále pokračovat v práci na aktech přenesené pravomoci v rámci nové evropské platformy o udržitelných financích. Když teď ale odhlédnu od legislativní fronty, tak eh, spatřujeme slibná znamení ve finančním sektoru. Eh, správci aktiv čím dál víc zahrnují faktory ESG ve, své, ve svých investičních strategiích. Některé evropské subjekty už začaly odepisovat eh, aktiva související s uhlím, jakožto uvízlá aktiva. A právě tak dohledové orgány už zahrnují klimatická rizika do svých mandátů a některé z nich už připravují zátěžové klimatické zkoušky. Klima bude klíčovým aspektem při chystané revizi měnové politiky ECB, jak eh, prohlásila předsedkyně Lagarde na různých slyšeních v tomto parlamentu. Veřejné banky a multilaterální banky mohou být také důležitým nástrojem k mobilizaci investic, které potřebujeme k financování eh, přechodu. My můžeme eh, směrovat kapitál do udržitelných investic a tím eh, dávat najevo, jaké jsou příležitosti a potenciální návratnost. Eh, můžeme tak inspirovat ostatní investory a hrát tak roli katalyzátoru. Naše smíšené financování a nástroje na zmírňování rizika se dají použít k tomu, aby kritické projekty byly atraktivnější a můžeme poskytovat technickou asistenci k tomu, aby projekty byly investovatelné. Pokud jde o Evropskou investiční banku, tak její eh, kurz je jasný. Jsme, jsme odhodláni sehrát svou roli v podpoře Evropského zeleného dílu a financovat přechod k nízkouhlíkové budoucnosti odolné vůči klimatu. My jsme vaše banka, banka Evropské unie a tohle jsou kritické investice pro náš blahobyt a pro naši budoucí prosperitu a my jsme připraveni e, tento cíl podpořit. Nicméně nezačínáme od nuly. Klimatické akce už dlouho jsou hlavní prioritou naší činnosti e, v souladu s postojem evropského vedení. Od roku 2012 jsme poskytli poskytli víc než 170 miliard euro na klimatické akce a environmentální projekty na celém světě. Podpořili jsme tak víc než 600 miliard dalších investic, čímž jsme se stali největším eh, multilaterálním eh, orgánem financujícím klimatické akce. Ta multilaterální činnost je vidět i na trhu se zelenými dluhopisy, což je trh, který skýtá obrovský potenciál. A je to trh, který jsme zahájili v roce 2007 a pomohli jsme jeho rozvoji. Navzdory eh, této historii je jasné, že rozsah výzev, kterým dnes čelíme, si žádá vyšší ambice. Pokračování stávajícího stavu nepřipadá v úvahu a proto loni v listopadu jsme se rozhodli posílit klimatický závazek a znovu stvrdit svou roli Evropské klimatické banky. Naše nové cíle jsou jasné. Za prvé je třeba zavázat se k navýšení klimatického financování na 50% naší činnosti do roku 2025, čímž podpoříme jednu eh, biliard, jeden bilion eh, investic eh, v příští dekádě, která je kritická. Je to proveditelný, ale náročný cíl. V loňském roce jsme financovali víc než 21 miliard euro což je 34% eh, našeho celkového objemu půjček. To je dobrá výchozí pozice. Náš druhý závazek eh, spočívá v zesouladění našich financovacích aktivit s principy a cíly pařížské dohody, a to do roku 2020. Tento závazek je nesmírně důležitý, protože nedává příliš smysl eh, pracovat jednou rukou na klimatu, jestliže druhou rukou budeme toto úsilí poškozovat. V tomto kontextu jsme se rozhodli eh, zastavit financování energetických projektů založených na tradičních fosilních palivech, včetně zemního plynu, a to do roku 2021. Jsme první multilaterální banka, která přijala takovéto rozhodnutí. Zásadním aspektem naší nové klimatické strategie je podpora spravedlivého přechodu. Klimatické kroky a spravedlivý přechod musí být chápány jako dvě strany téže mince. Jak už bylo zdůrazněno dnes, uspět s našimi ambiciozními eh, klimatickými cíly můžeme jedině, když podpoříme ty, kteří tím budou nejvíce postiženi a když se postaráme o to, aby transformace byla dobře zvládnutá a aby nikdo nezůstal pozadu. Pro instituci jako je EIB, která byla zřízena k podpoře ekonomické a sociální soudržnosti v Evropě, je tato sociální dimenze nesmírně důležitá. No, proto budeme klíčovým partnerem Evropské komise při implementaci mechanismu spravedlivého přechodu, který byl nedávno představen. Zmobilizujeme eh, soukromé a veřejné investice ve prospěch eh, pracovníků a městech, která jsou nejvíce závislá na fosilních palivech. Svým způsobem už to nějakou dobu děláme. A to prostřednictvím investic na podporu eh, ekonomické restrukturalizace bývalých úhelně intenzivních regionů. Evropská investiční banka tvrdě pracuje na plnění své role v Evropském zeleném dílu. A jsme připraveni pracovat s členskými státy, evropskými institucemi a dalšími partnery na navýšení investic a na podpoře spravedlivého přechodu k uhlíkově neutrální budoucnosti odolné vůči klimatu. A budeme i nadále podporovat partnerské země mimo EU v jejich úsilích o zmírňování dopadu klimatických změn. Ten přechod nebude zadarmo, nicméně cena za nečinnost je mnohem vyšší. A navzdory problémům bychom neměli zapomínat, že tyto investice skýtají také příležitosti a že můžeme využít historicky nejnižších uh, úrokových sazeb k tomu, abychom realizovali tuto transformaci, která zmodernizuje naše ekonomiky a učiní je udržitelnějšími. Uh, a spoleháme uh, i na vás na této společné pouti. Děkuji, paní Navaro. Slyšeli jste naše tři řečníky. Teď se tedy rozloučíme se zástupcem předsedy parlamentu panem Reinerem a já pozvu svého kolegu Miloševiče, aby si přisednul blíž ke mně, protože je tady mezi námi mezera. Teď se dostáváme k interaktivnější fázi našeho dnešního dopoledne. Myslím, že všichni známe našeho kolegu Domagoj Ivan Miloševič, předseda výboru pro evropské záležitosti chorvatského parlamentu. Budeme společně předseda této výměně názoru. Máme dost času, takže dáme slovo všem. Nejdříve dostane slovo předseda výboru Envy, pan Canfin, a to bude tedy první příspěvek z pléna. Děkuji, dovolte, abych mluvil francouzsky, protože to bude tlumočeno. Dámy a pánové, já jsem velmi rád, že zde máme tuto výměnu názoru a s velkým zájmem jsem si vyslechl jednotlivá vystoupení. Ve dvou, třech minutách bych rád schrnul náladu tady v Evropském parlamentu, pokud jde o Green Deal. Velká většina se domnívá, že tato zelená dohoda musí být věrohodná a spravedlivá. Věrohodná to znamená, že bude věrohodná především z finančního hlediska. A my jsme širokou většinou podpořili transformaci EIB v klimatickou banku. A Evropský parlament plně podporuje akci předsedkyně Evropské investiční banky. Naše podpora je skutečně jasná. Také jsme se velmi podíleli na tom, co teď zmínila paní Navaro, to znamená taxonomie. To je taková evropská gramatika pro všechny eh, finanční kroky, ale také pro veřejné banky, jako je EIB, nebo také centrální banky, to znamená všichni ti, kteří se podílejí na financování ekonomiky. Věrohodnost eh, také teď spočívá na evropském rozpočtu, o kterém se teď vyjednává. Proto Evropský parlament hodně tlačí na to, abychom měli zelené vlastní zdroje, které budou financovat tuto transformaci. Jsme si vědomi toho, že důležitá část této věrohodnosti je založena na finančních elementech. A můžete se přesvědčit o tom, že velká většina politických frakcí tohoto parlamentu je plně mobilizována v této otázce. Druhá složka věrohodnosti je věrohodnost průmyslová, protože si můžeme dělat plány, můžeme mít dobré cíle. Uhlíková neutralita v roce 2050, eh, zvýšení těch eh, cílů minus 55% do roku 2030, ale pokud nebudeme mít průmyslová řešení, pokud nebudeme mít eh, hodnotové řeči, řetězce, tak eh, to jsou pouze cíle na papíře. Proto teď pracujeme s, Evropské komisi na, s Evropskou komisí na tom, abychom vypracovali průmyslový plán. Co to znamená silná evropská průmyslová základna, uhlíkově neutrální, co to znamená pro automobilový průmysl, pro ocelářství, pro cement, co to znamená pro všechna průmyslová odvětví, kde je Evropa světovým hráčem a musí jim být i nadále. Proto parlament podporuje také jednu z věcí, která se bude řešit velmi brzy, což je mechanismus eh, pro vypořádání uhlíku na hranicích. To znamená, když cena uhlíku vzroste a ona vzroste a když také ty environmentální problémy e, narostou, a to je také pravda, tak se musíme ujistit, že budeme mít mechanismus, e, který zajistí rovné podmínky pro evropské průmyslníky, protože jinak to bude tedy dvojí trest. Jednak se budou delokalizovat e, emise CO2 a jednak také pracovní místa, která s tím souvisejí. Takže je zde věrohodnost průmyslová a finanční. A poslední bod, eh, to je spravedlnost. Pane Rajdere, vy jste zmínil eh, fond pro spravedlivý přechod, nebo tedy mechanismus pro spravedlivý přechod. Pokud se ho Evropa vytvoří, tak je to proto, že o to Evropský parlament požádal. Takže tento mechanismus vychází z Evropského parlamentu a má dva cíle sociální spravedlnost a územní spravedlnost. A tento mechanismus eh, musí podle nás být zaměřen na regiony, které to nejvíce potřebují a musí to být smlouva. To znamená nejen dotace, nejen peníze, které dostanete bez jakékoliv protihodnoty. Musí to být souvisen, spojeno s místním regionálním plánem pro spravedlivý přechod. A to je právě návrh Evropské komise. To znamená více peněz a na druhé straně důvěryhodné, věrohodné závazky právě proto, aby se stimulovaly kroky, pokud jde o elektrickou mobilitu, čistou dopravu, zelenou chemii, Eh, obnovitelné zdroje energie na těch eh, dotčených územích. Já si myslím, že je tady spousta dimenzí, které bych mohl rozvíjet. Bohužel na to nemám čas, ale říkám to kolegům z národních parlamentů, především těch zemí, které se cítí negativně ovlivněni tou transformací, tím přechodem. Evropský parlament je po vašem boku a budeme bojovat za to, aby ta transformace byla vědecky, tedy věrohodná, v souladu s tím, co od nás žádá veřejnost a mladí především, ale také průmyslově, protože nechceme si eh, volit mezi eh, zelenými kroky a zaměstnaností, protože by nebylo nic horšího, když bychom měli jednu část Evropy, která bude postupovat v uhlíkové neutralitě a druhá, která bude stát stranou. Děkuji. Děkuji. A teď mám instrukce k tomu, abych dala slovo všem řečníkům a potom panelistům, ale myslím si, že to bude interaktivnější, když si to rozdělíme. Děkuji všem, kteří vyplnili tyto žádosti. Takže eh, vás poprosím, abyste se zaměřili nebo abyste se eh, vyjádřili pouze ve dvou minutách. Pan Michalbach, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tady v Evropě se rádi prohlašujeme za lídry, pokud jde o opatření proti klimatickým změnám. Měli bychom ale také být opatrní s těmi nesplnitelnými cíly do roku 2050 a nesmíme přetěžovat ekonomickou základnu Evropské unie. Už Několikrát podobné snahy ztroskotaly a místo evropských cílů bychom měli na národní úrovni dělat, co je potřeba dělat. Je potřeba samozřejmě mít opatření proti klimatickým změnám, ale zároveň mít na paměti cenu za strukturální přechod, protože eh, to povede k zátěži na občany a na podniky, které si z ekonomických a sociálních důvodů budeme muset kompenzovat nějak jinak. Jinak naše společnost se rozpadne a eh, určitě budou vítězové, ale také budou poražení. A eh, to je potřeba lidem upřímně říct. V Německu se pouštíme touto těžkou cestou a zároveň se odkláníme od jaderné energie a zároveň od uhelných elektráren. Spolková kancléřka Merkelová eh, snížila využívání eh, nebo to, po, fosilních paliv eh, o 35% do roku 2030. Bereme to do vlastních rukou, což pro průmyslový národ je těžká a ambiciozní cesta. Eh, finanční trhy k tomu samozřejmě musí přispět eh, adekvátním dílem, ale já varuji před tím, abychom kvůli eh, klimatickým eh, cílům eh, se spronevěřili cílům paktu stability a růstu a také, abychom na finančním trhu investovali pouze do zelených představ. Nesmí se rozhodovat pouze podle zelených kritérií, to by bylo nebezpečí pro stabilitu finančního trhu a pro rozvoj nových inovací. Děkuji. Thank you. Děkuji. A další řečník je paní Tilie z Francie. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že dnes je zde přece jen vědecký konsensus i mezi námi ohledně toho, že musíme naléhavě urychlit naše úsilí, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. A myslím, že dnes si také musíme uvědomit, co je důležitější. Je to obrovská výzva a ta výzva vyžaduje financování, ale vyžaduje také reflexi o metodě. A já si myslím, že kolega Pascal Canfin to dobře zdůraznil. Musíme být věrohodní. Potřebujeme finanční věrohodnost, průmyslovou věrohodnost, ale zároveň musíme být také věrohodní a důvěryhodní jako zákonodárci, protože my jsme zákonodárci. A musíme se také zamyslet v této souvislosti nad metodou, protože si myslím, že už si nemůžeme dovolit být jako Evropský parlament eh, a Evropská komise a jednat paralelně s národními parlamenty. My se musíme sjednotit ve všech projektech, které zavádíme a musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme si efektivně vytýčit jako prioritu energetickou transformaci a především boj proti klimatickým problémům. Takže je to naléhavé a já všechny na všechny apeluji, aby se zamysleli nad metodou. Děkuji. Děkuji. Měla bych také říci, že pokud máte specifickou otázku na někoho z panelistů, tak to prosíme uveďte. Pan Pop z Rumunska. Vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, já si myslím, že všichni podporujeme ambiciozní cíle, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Financování je součástí zeleného dílu a nemělo by to ovlivnit strukturální fondy a fond soudržnosti. Také bychom se měli dívat na to, jaké pozitivní přínosy to bude znamenat pro jednotlivé členské státy. To by mělo být důležité pro ty finanční výdaje, ale také by to souviselo s dlouhodobými dopady na národní rozpočty. Pokud jde o prioritu boje proti klimatickým změnám, nesmíme si dovolit žádné odklady, ale eh, ta transformace znamená nákladná opatření pro všechny členské státy eh, s ohledem na jejich stupeň rozvoje. Měli bychom si uvědomit, že některé členské státy potřebují potřebují ještě velké investice do infrastruktur, takže uplatnění zeleného dílu by mělo také eh, vést k tomu, že bychom měli zohlednit eh, ty sociální náklady. Moje velká otázka, protože vzduch nezná hranice, jak EU hodlá jednat eh, nebo reagovat na obchodní úrovni, aby zde nějakým způsobem působila na ty, kteří nebudou podnikat stejné kroky, stejné klimatické kroky. Děkuji pan Vatarainen z Finska. Varty Ainej. Děkuji. Toto bylo velmi povzbudivé, protože se zdá, že se postoje mění. A postoje, pokud jde tedy o hodnoty, ale především očekávání, protože tržní ekonomika je vedena očekáváním a přechod k bezfosilní ekonomice je velmi dlouhý proces, který vyžaduje velmi komplexní přeorientování investice a to bude záviset na anticipaci investorů. Je zde samozřejmě přímý dopad politik EIB například, ale důležitější je, že firmy a investoři musí začít předpokládat, že bude budoucnost, kdy bude méně atraktivní záviset na fosilní produkci nebo na produkci, která je energeticky eh, náročná. Takže musíme říci, že je to vlastně takový management eh, s očekáváním, protože pak budeme schopni plně využít eh, tržní síly i těch jednotlivců, jejichž individuální kroky přispějí k transformaci. Jak eh, říkal pan Kárny, TCFD je skvělý nástroj, stejně jako taxonomie. A to je něco, co už eh, vidíme, když se díváme na politiky velkých institucionálních investorů. Peníze budou hovořit. Lidé budou eh, investovat do bezfosilní budoucnosti, když budou věřit, že je to pro ně atraktivní. A EU by měla posílit eh, tuto změnu v očekávání. Podle mého názoru je velmi nebo by byl velmi dobrým nástrojem eh, celoevropský rozpočet eh, na CO2. Tím by se ovlivnila cena emisních povolenek a Někdy by se to mohlo rozšířit i na mezinárodní úroveň. Děkuji. Děkuji, pane Vartajnene. A nyní dávám slovo Kypru, paní Stavro. Αγαπητοί συνάδελφοι, δράτω με της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρόσφατη δημοσίευση της Πράσινης Συμφωνίας. Děkuji. Jsem velmi potěšena tím, co tady zaznělo o zelené dohodě. Ta je ambiciozní, je zaměřena na lidi a doufám, že umožní spravedlivý přechod. Souhlasím, že členské státy a regiony, které mají nižší nebo méně rozvinutou infrastrukturu v této oblasti potřebují podporu. A já doufám, že Fond pro spravedlivý přechod poskytne odpovídající institucionální, organizační a finanční podporu těm regionům a státům, které nejvíce trpí klimatickými změnami a umožní jim urychlit jejich postup při plnění klimatických závazků. Negativní aspekty klimatických změn vyžadují celostní přístup i národní opatření. Je také důležitá koordinace, pokud jde o politiky EU, zemědělství, energetika, doprava, průmysl, cestovní ruch, zdraví, ekonomika, životní prostředí. Tam potřebujeme synergie a společné úsilí všech zúčastněných stran na všech úrovních zprávy. Konečně bych ráda zdůraznila také myšlenku toho, že bychom měli mít pobídky k tomu, aby se mobilizovaly investice do obnovitelných zdrojů energie a do plnění národních cílů v oblasti energetiky a klimatu, abychom se ujistili, že elektrická energie a otázky elektřiny budou vyřešeny, myšlenka čisté dopravy a také zemního plynu, pokud jde o zdroj energie v dopravě hledání nových eh, obnovitelných zdrojů energie. Toto všechno jsou věci, které mohou přispět eh, k řešení negativních aspektů klimatických změn. Děkuji. Děkuji. A nyní Polsko, pan Tchořevský. Szanowni Państwo. Děkuji, dámy a pánové vážení účastníci dnešní konference. Zelená dohoda to je pěkná perspektiva a Poláci budou usilovat o její naplnění. Diskuze se zaměřila na klimatickou politiku, která v aspektu globálního oteplování je velmi důležitá. Ale role uhlí je pouze malou částí. V dnešních technologiích plyn to už je jenom 15 či 17 nižší emise v porovnání s uhelnou energetikou. A takové země jako Polsko by museli přijmout cíle, které překračují jeho finanční možnosti, protože i nízkoúvěrové dluhy je třeba splácet. Už teď máme vysokou zadluženost a také eh, z historických Eh, důvodu máme 50 leté spoždění kvůli té 50 leté okupace Ruskem a to vyvolává náklady, které jsou dvakrát až třikrát vyšší než v jiných zemích s ohledem na to, že třeba restrukturalizovat eh, ty uhelné oblasti. Fond pro spravedlivou eh, transformaci, to je jenom kapka v moři. Jsme příznivci zelené dohody, ale v našich sociálních a ekonomických podmínkách můžeme prohlásit, že jsme schopni ji naplnit plně až ve druhé polovině tohoto století. Dámy a pánové, v Polsku máme 30 uzavřených uzavřených eh, dolů a máme také měsíční krajinu kvůli tomu, že nejsou tyto oblasti restrukturalizovány a máme nařízeno zavřít další doly. Eh, jeden to je 3,5 tisíce pracovníků eh, přímo v dole a 4,5 tisíce v okolí, takže to je 8 tisíc pracovních míst. I tento problém musíme řešit a právě proto, když se na to dívám z tohoto pohledu, tak naše transformace je realizována, neseme tedy velké náklady, ale to tempo musí vyplývat z možnosti jednotlivých zemí. 500 milionů eur to je restrukturalizace jednoho dolu. Když se na to podíváme, jak to vypadá teď z historických důvodů v Polsku, tak eh, je velmi těžké jít takovýmto tempem. My jdeme tímto směrem, děláme toho opravdu hodně, ale reálie vedou k tomu, že je to pro nás opravdu obtížné. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní pan Tušek, Chorvatsko. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Důsledky klimatických změn pociťujeme po celém světě. Je to globální výzva, kterou jsme všichni na nejvyšší politické úrovni dali prioritu. Chorvatsko vítá Evropskou zelenou dohodu. Je to dokument, který se týká všech hospodářských odvětví a není to pouze plán dosažení klimatické neutrality, ale také plán transformace evropské ekonomiky. Je to příležitost pro nový hospodářský růst, inovace, ekologické technologie, ekologickou produkci a přizpůsobení hospodářských subjektů na ekologičtější společný trh. Všichni aktéři musí do svých provozů zavést ekologická opatření. Ve státě to třeba, u státních orgánů to třeba platí pro zohledňování ekologie v zadávání veřejných zakázek. Velkou výzvou bude zajistit dostatek energie. Chorvatsko je malá země a vidíme zde určité příležitosti. Určitě máme nejlepší předpoklady pro používání solární energie. Každá země by měla prioritizovat ty zdroje, které má k dispozici. Nicméně ne všechny země startují ze stejné pozice. Některé dokonce závisí zatím eh, na průmyslových odvětvích, která potřebují fosilní paliva je potřeba zohlednit sociální odpovědnost. My se budeme proto jako chorvatské předsednictví soustředovat na regionální specifika. Během nadcházejících deseti let Evropská unie bude věnovat trilion euro do této transformace a proto víceletý finanční rámec do roku 2027 bude zcela klíčový. Přes tento veliký úkol, přes tuto velikou výzvu musíme přistupovat na kompromisy a neohrožovat fondy politiky soudržnosti. Děkuji. Já vám také děkuji. Byly, možná nebyly přímo otázky, ale přesto pár bodů zaznělo a chci se zeptat pana Karneho, jestli rozpočty budou stačit, především v souvislosti s tím fondem pro přizpůsobení 7,5 miliard. Dám vám slovo. Tak hned do kontroverzního tématu. Dobrá, pokud paní předsedkyně mohu, tak bych začal čtyřmi věcmi. Za prvé k tomu, co říkal pan Kamfa, a k tomu, co říkal pan poslanec z Rumunska a reagovali na to ostatní. Dá se to řešit třema způsoby, pokud členské státy zaostávají za kopem 26 a evropským procesem, to znamená emise kategorie 3. Čím více budou do toho tyto emise zahrnovány, tím více se to bude týkat malých firm a menších regionů a tím více globální hráči do toho vtahují rozvojové země, což je určitě pozitivní. Za druhé, potřebujeme vyřešit článek 6 procesu COP, který umožňuje eh, vytvoření přehraničního offsetového trhu. A za třetí, nezapomínejme také na eh, tarify, které jsou součástí tohoto procesu. Za druhé, k vaší otázce týkající se omezených rozpočtových prostředků, já se pochopitelně nemám co vyjadřovat k tomu, jaká ta čísla mají být. Jen jsem se chtěl připojit k tomu, co říkala paní Navaro v Evropské investiční bance. Souhlasím s tím, že to, co zmiňovala ona, patří mezi nejefektivnější způsob využívání veřejných financí, včetně páku. Pák Součástí zelené dohody a, jsou i prostředky na řešení klimatických rizik a v tomto smyslu bych odkázal také k finskému kolegovi, se kterým souhlasím v jeho vystoupení. V tom tedy, že je důležité, jak by se očekávání měla měnit aby lidé očekávali spíše pozitivní dynamiku. Evropa je k tomu blízka a právě z toho důvodu dochází k velkému pohybu na soukromých trzích. Jakmile se přesuneme do pozitivní dynamiky, tak oni budou očekávat a přísnější pravidla v budoucnosti a přizpůsobí se tomu. To bych nepodceňoval. A v neposlední řadě řada z vás velmi správně zmiňovala zmiňovalo potřebu spravedlnosti tohoto přechodu, této transformace. Když se podíváme na cíle pro stanovované pro velké firmy, tak to může pomoci především kategorii 3, ale do značné míry je to stále odpovědnosti parlamentu, jak členských států, tak parlamentu evropského. Vy musíte tyto mechanismy vytvořit. Někdy eh, do toho bude zapojen soukromý sektor, to je pravda. A nakonec chci se připojit k tomu, co říkal Guy Ryder ve svém hlavním vstupu. Ano, potřebujeme sociální spravedlnost, bez ní budou podkopány jinak velice důležité politiky. Děkuji. A přesunula bych se k panu Rajdrovi. Vy jste hovořil o tom, kdo vyhraje a kdo prohraje. A jaký je diskurs mezi pracujícími, protože třeba veřejně chtějí tu zelenou dohodu, ale ne sami pro sebe a ne teď, protože to bude mít dopady na pracovní místa. Děkuji mnohokrát. Já jsem se krátce dotkl ve svém hlavním projevu toho, že tato diskuse se přesunula do světu práce a to velmi zásadním způsobem a za krátkou dobu. Já nemohu zastupovat ani jednu, ani druhou stranu, tak proto jenom konstatuji, že velice rychle a poměrně zásadním způsobem vzniká globální konsensus v tom smyslu, že to bude něco stát ale že je potřeba slaďovat zájmy trhu práce s životním prostředím. Je jasné, že to je velice složité a že musíme být ambiciozní. A já mám pocit, že řada vašich vystoupení se tohoto týkala. Na začátku jsem říkal, že jde o důvěryhodnost potřebujeme finanční důvěryhodnost. To je velká součást celého tohoto diskursu. Platí to jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor. Navíc potřebujeme, aby byla důvěryhodná ta spravedlnost transformace. Musíme se podívat na to, kdo z toho, komu to něco přinese a kdo za to něco zaplatí. Někdo prohraje ne proto, že prohraje ale proto, že se lže politika. Kromě toho chci reagovat na to, co říkal pan předseda Výboru pro životní prostředí. Jde tady také o důvěryhodnost průmyslu. Máme před sebou velký kus práce na restrukturalizaci průmyslu a bude to mít také dopady na trh práce. A z toho důvodu, možná více než kdekoliv jinde, je důležitá otázka sociálního dialogu a zapojení hlasu ze světa práce. To musí mít prioritu. Když řešíme eh, železárny anebo uhelný průmysl, tak aktéři z těchto odvětví mohou určitě eh, naše vyjednávání obohatit. Máme evropský sociální pilíř, takže určitě jsou k dispozici nástroje. A co se důvěryhodnosti týče, tak jak říkal Mark, eh, Mark Carney a finský kolega, že je potřeba pracovat s očekáváními. Ano, očekávání tmí trhu, tak, aby finance plynuly správným směrem, ale je také potřeba pracovat s očekáváním občanů, jestli jim to něco přinese nebo za to něco zaplatí, protože tam vzniká politická legitimita celého tohoto procesu. A tam je možné získat podporu tohoto procesu. Mám trochu obavy z toho, že vznikají byť pochopitelné otázky, Jaký je vztah zelené dohody s dalšími legitimními cíly Evropské unie, ať už jsou fiskální, nebo eh, pakt pro růst a stabilitu, finance jiných oblastí? Já myslím, že by bylo problematické, kdybychom se dívali na zelenou dohodu jako na něco, co konkuruje či dokonce protiřečí ostatním cílům. Proto si myslím, že je zásadní, aby zelená dohoda byla součástí růstové strategie Evropské eh, unie, ne aby k ní byla jenom přilepena. A já ji tak chápu. Paní Navaro, eh, mohli opět k financování a roli Evropské investiční banky poprosit o krátké vyjádření. Evropská investiční banka, jak bylo správně zmíněno, je velmi efektivním nástrojem podporujícím tento druh investic. My jsme bankou členských států Evropské unie. Vkládají k nám kapitál a na základě tohoto kapitálu se můžeme financovat na trhu a finance směřovat do investic, které budou důležitým předpokladem dosažení trvalé udržitelnosti Evropy a jejího hospodářského blahobytu. Je potřeba se soustředit na přizpůsobení. Podpora spravedlnosti transformace bude zcela zásadní. Nakonec ale to můžeme vnímat jako proces modernizace. Pokud ta modernizace bude probíhat jinak, než jsme naplánovali, tak to bude mít třeba ještě negativnější dopad na, eh, na různé osoby a odvětví. Je potřeba přizpůsobit se tak, abychom byli schopni uřídit tento proces transformace, aby všechny regiony mohly být zapojeny do tohoto modernizačního procesu. Klimatická diplomacie. To bude určitě velmi klíčovou součástí všech těchto snah. Je jasné, že Evropa potřebuje, aby ostatní země se k tomu připojily. Vnímáme nicméně rostoucí podporu v řadě zemí. I v jistých jurisdikcích, které se pro tuto chvíli nevy, nevyjadřují k těmto otázkám příliš nahlas. Nicméně i jejich občané a různé kruhy v jejich společnostech apelují na to, že je potřeba tuto naléhavou klimatickou situaci řešit. Jejich občanům to leží na srdci. V Evropě máme sociální rozměr, ale sociální rozměr existuje i mimo Evropu. A měli bychom ho podporovat. Evropská unie už je největším eh, dárcem v rámci rozvojové pomoci a měli bychom podporovat všechny nové ekonomiky a rozvojové země, na cestě k této transformaci. Rozvojová pomoc a klima jsou již dnes propojené věci. Děkuji, nyní dám slovo panu spolupředsedajícímu Miloševičovi, který bude předseda další části. Děkuji, Meret, děkuji, paní předsedkyně. Nyní Kypr, prosím. υπό το φως της επικείμενης από τη Děkuji za slovo. Odstoupení Spojených států z pařížské klimatické dohody vedlo k obavám, o kterých bych se zde chtěl krátce vyjádřit. Vzniká zde problém pro evropské firmy. Zvýšují se výrobní náklady, což může mít dopad na jejich konkurenceschopnost. Jiné, mimo evropské firmy, nemusí naplňovat tyto přísné závazky, které si stanovila Evropská unie v rámci boje proti klimatickým změnám. Znamená to, že budeme muset investovat inteligentním způsobem tak, aby evropské firmy mohly růst a s nimi i nárůst našeho blahobytu. Máme vysoké ekologické standardy, ty něco stojí a náklady na jejich dodržování by neměly ohrozit život a schopnost evropských firm. Nemělo by to znamenat, že mimo evropské firmy budou moci využít výhody, nespravedlivé výhody nižších výrobních nákladů. Dále, zelená dohoda má i své sociální aspekty. Měli bychom se na ně dívat v jednotlivých zemích. Podívat se na to, jestli vyžadované kroky jsou spravedlivé a jestli nebudou mít negativní dopady. Členské státy společně by měly být schopny obstát eh, tváří tvář v této výzvě. Zelená dohoda je velmi významný projekt, vyžádá si zásadní změnu myšlení, a podporu občanů a firem. K tomu je potřeba, abychom řešili problémy konkurenceschopnosti a konkurence evropských firm se tři, s firmami třetích zemí, které nemají takto ambiciozní cíle. Děkuji. Nyní Lucembursko, pan Mark, prosím, máte slovo. Dobrý den, já vám děkuji. Děkuji všem řečníkům za jejich vystoupení všichni v podstatě nastavili diagnózu stejně. A k tomu směřuje má otázka. Já jsem, si, já jsem se setkal se zástupci evropského finančního průmyslu v Lucembursku a také se zástupci Evropské investiční banky a Evropské banky. Setkali jsme se také se zástupci OSN. Eh, tady je mezi nimi pan Carney. Já mám prostě pocit, že tam je obrovská mezera mezi vámi. A když jsem se na to podíval z pohledu svého členského státu, tak jsem dospěl k závěru, že především ta diagnostika nebyla stejná, že to neviděli tak, že je potřeba tak urgentně konat. Říkali, můžeme pokračovat ve svém modelu. A navíc říkali, že si nejsou jistí, jestli existují potřebné schopnosti k tomu. Eh, že není možná úplně potřeba měnit eh, paradigma. Vy jste hovořil o TCFD, což je věc, která je u nás velká neznámá. A tak mám trochu obavu. Jednak mám pocit, že lidé se budou bránit, ale kromě toho, že se také budou bránit zprávy, a to z důvodu, že eh, to prostě nevidí stejně, anebo že nemají stejné znalosti. Tak bych chtěl požádat pana Karného, jestli mě bude schopen nějak v tomto uklidnit. Já mám také pocit, že v mnozích kruzích existují eh, klimatoskeptici. Já mám prostě pocit, že na národní úrovni nejsou všechny orgány přesvědčeny o tom, že eh, klimatické změny jsou, nebo že k ním je potřeba přistupovat tak, jako vy říkáte. Je pravda, že velká část populace chce, aby se to řešilo centralisticky, prostě, ale pořád ještě nemají většinu tak bych chtěl požádat, abyste měl dal důvod k tomu, aby mohl doufat, že to dobře dopadne. Že prostě politicky to udržíme a že jsme silnější než ty síly, které se staví proti. Děkuji, pan Michalek Marta. Malta, pardon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zítra rada naplánuje, jak budeme financovat během nadcházejících sedm, sedmi let, jaké budeme mít priority, a jak k tomu budou přistupovat jednotlivé členské státy. Já souhlasím s tím, že je potřeba řešit klimatické změny a že nikdo by neměl zaostávat v tomto řešení. Souhlasím také s tím, že tato změna musí být i sociálně a hospodářsky spravedlivá. Využijme diverzity. Nastavujme flexibilní mechanismy, chceme-li dosáhnout svých cílů. aniž bychom vytvářeli systémy, které naopak budou kontraproduktivní. Jak říkal pan předseda Evropského parlamentu, řada členských států myslí jenom na sebe a nemyslí na celou Evropu. Velice rád zde slyším vystoupení amerických eh, odborníků, ale mám pocit, že se prostě díváme příliš daleko, že se nedíváme na sousedy, Eh, nezapomínejme na to, že malé, na malé členské státy to bude mít jiný dopad než na velké. Malta je tady v tomto velice zranitelná a mám pocit, že evropská mapa se prostě bude měnit. Extrémní počasí jenom bude prohlubovat problémy, se kterými se setkáváme. Řada členských států prostě nemá možnost využívat velkého objemu. Ano, máme alternativní zdroje energie, ale může se stát, že prostě některé státy zůstanou pozadu. Ano, je potřeba, abychom se postavili do čela, nezapomínejme ale na to, že každá země je v jiné situaci. Začněme tedy od stávající situace a potom se na to podívejme z pohledu jednotlivých zemí. Evropa je jeden světadíl, ale je potřeba vzít v úvahu národní specifika. Zelená dohoda je významná. Kromě toho ale potřebujeme zajistit sociální spravedlnost této transformace. Máme také za to, že tato změna může přinést prostě úplně jiný styl života. Neměníme jen klima, ale i přístup k věcem. Longer, but nevertheless. Kretu, please. Děkuji, paní Kretu z Rumunska, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych zopakovala pár myšlenek, aby bylo vidět, že mají většinu. Naše cíly jsou ambiciozní a moudré, ale musíme se vyhnout jakékoliv chybě při vymáhání. Zelený díl není nějaká eh, reklama na biznis v zeleném sektoru, který by konkuroval starým znečišťujícím sektorům předpokládá hlubokou změnu v naší společnosti, ekonomice, administrativě, v našem chování a žádá si víc než dobré úmysly. Ve východní části Evropy eh, občané stále ještě pamatují bolestnou transformaci ze socialistického hospodářství na tržní hospodářství, která vedla k obrovské nezaměstnanosti a k, uvíra- k uzavírání tisíců firem. V Rumunsku 4 eh, až 5 milionů lidí odešlo ze země aby si vydělávali v zahraničí právě z tohoto důvodu. A v západní části Evropy eh, pracovníci nebyli chráněni eh, kvůli neoliberální globalizaci a jejímu dopadu na to, že se průmysl přesunul do zemí s nízkými mzdami. Brexit, eh, žluté vesty a další jsou dokladem vzrůstajících nerovností, které úzce souvisejí s těmito reformami. A každá další ekonomická reforma eh, se potom občanům příliš eh, nelíbí, vzhledem k tomu, že tu nejsou podmínky pro spravedlivý přechod. Nemůžeme vymáhat eh, naše rozhodnutí s jedním procentem eh, hrubého národního důchodu, což je evropský rozpočet. Je potřeba, aby spolu hovořili vlády eh, a nikoli my. Právě tak bankovní sektor eh, udržuje tu myšlenko, to myšlenkové nastavení úspornosti, a vylučuje zelené investice z rozpočtového deficitu, což je pobídka, bez které by to nešlo. A konečně bez společných kroků na globální úrovni, které by přiměly ostatní, aby dělali to tež, selžeme. Protože není tak těžké být první, když ostatní jdou opačným směrem. Děkuji vám. Děkuji paní Krištof z Bosny a Hercegoviny. Děkuji vám, dámy a pánové. Já jsem tu za parlamentní schromáždění Bosny a Hercegoviny a chtěla bych říci, že čím dál častěji dochází k extrémním meteorologickým jevům, jako jsou požáry a záplavy na celém světě. Tyto jevy způsobené klimatickou změnou nevratně mění náš svět a ekosystémy, které jsou těmito událostmi postiženy. Nedostatek přípravy na klimatické změny má negativní dopad na ekonomický růst. Kvůli požárům a záplavám trpí ekonomický rozvoj. V květnu 2014 i Bosnu a Hercegovinu postihly katastrofální záplavy. a sami jsme pocítili následky přírodní katastrofy, na eh, ekonomiku, cestovní uspořádání a tak dále. Takže domnívám se, že je nesmírně důležité, aby Bosna a Hercegovina byla mezi zeměmi, které eh, podpoří pařížskou dohodu o klimatických změnách a které zavedou ambiciozní opatření a cíle na omezení globálního oteplování. Pokud jde o roli zákonodárců, tak prioritou je zintenzivnit práci na legislativním rámci, který by přispíval k uchování našeho životního prostředí. A z ekonomického, sociálního a rozpočtového hlediska se domnívám, že je třeba investovat více peněz v příštím rozpočtovém období na průmyslovou inovaci založenou, eh, založené na čistých technologiích, na obnovitelných zdrojích energie, zalesňování a na boj proti požárům, což je investice do budoucna. Proti klimatickým změnám nemohou země bojovat sami. My všichni musíme společně plnit cíle a mít přitom na paměti, že klimatické změny neznají hranice. Děkuji vám a nyní za Estonsko pan Sud. Já jsem rád, že ta debata je živá, že to máme pestrou paletu názorů. Já si myslím, že otázka nezní zda uh, uskutečnit přechod, ale jak ho uskutečnit. Co můžeme dělat kolektivně a co může udělat každá země za sebe. A v Estonsku samozřejmě zvládnutí tohoto přechodu je zásadní výzvou. Ano, chce to peníze, ale já si myslím, jak už tu mnozí řekli, tak dostupných financí z EIB je hodně, nebo z Fondu spravedlivého přechodu, a e, úrokové míry jsou obecně nízké a právě tak soukromý sektor e, a spotřebitelské preference e, jsou příznivě nakloněné transformaci. Já bych to tedy bral spíše jako příležitost. Příležitost k posílení inovace a výzkumu a vývoje. Jestliže v Evropě budeme lídrem přechodu k uhlíkové neutralitě, tak si myslím, že nám to skutečně eh, vytvoří globální náskok. A nejde tady pouze o existující technologie, ale k cíli nás posunou i nové technologie. A já si myslím, že jsme schopni vyvíjet nové technologie a kombinovat si staré a nové, což by bylo zásadní pro naši cestu vpřed. Čím víc se budeme zabývat inovacemi v souvislosti s klimatickým přechodem, tím konkurenceschopnější Evropa bude na globální scéně. Začali jsme jako společenství uhlí a ocely a já si myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom se stali unii nových technologií a znalostí. Děkuji. Děkuji paní Sikut, taky z Estonska, prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že přechod na uhlíkovou neutralitu je příležitost, jak říkal eh, můj kolega. S tím naprosto souhlasím, zejména proto, že už máme nástroje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, eh, výzkumu nových zelených technologií nebo řešení založených na oběhovém hospodářství. Eh, Evropská unie se zavázala, že nikdo neponese příliš těžké břímě kvůli tomu, že by některé sektory ztrácely pracovní místa nebo kvůli vysokým cenám energie v některých regionech e, nebo k nedostatečné kvalifikaci a tak dále. Ale je potřeba si uvědomit, že Ursula von der Leyen nebo Evropský parlament nebo Evropská investiční banka nemohou dosáhnout uhlíkové neutrality sami. Každý občan a každý podnik ve svých každodenním rozho- každodenních rozhodnutích musí přispívat k těmto ambiciozním cílům. Uhlíková neutralita nesmí být nic abstraktního nebo vzdáleného. Něco, k čemu si nelze utvořit vztah. Musí to být něco pochopitelného a zvládnutelného pro každého z nás. Jak už říkal finský kolega, je potřeba zvládat očekávání trhů. Zelené investice budou probíhat, dokud se budou vyplácet. A pan Ryder velice správně řekl, že je potřeba tedy správně nastavit očekávání občanů. A to bych chtěla zdůraznit abychom mohli dosáhnout změn životního stylu a politické legitimity transformace, musí si lidé uvědomovat a přijímat změny, které je potřeba provést. A národní parlamenty a Evropský parlament eh, tu mají svou roli. Musí komunikovat a argumentovat, proč potřebujeme tyto změny, vysvětlovat je občanům. Tedy pracovat s očekáváním občanů. To je jediný způsob, jak skutečně naplnit ty správné a ambiciozní cíle, které si Evropská unie vytkla. Děkuji vám. Děkuji, pan Garvala z Itálie. Děkuji, pane předsedo. Je určitě vhodné a správné změnit eh, model rozvoje, ale k tomu potřebujeme rozvoj. Prožíváme obtížné období a to ještě před čínskou krizí, takže potřebujeme tomu věnovat opravdu velkou pozornost. Takže ano, všechno je v pořádku, ale dejme si pozor na finanční efekt. Musíme, ano, postupovat vpřed, ale nohy musí být pevně na zemi. Musíme si uvědomit, jaký dopad to bude mít na reálné investice, na konkurenceschopnost a také na život našich podniků. Nesmíme sami sebe trestat. Dvě otázky. Jaká je role metanu v této fázi eh, transformace, především pokud jde o kamiony, o dopravu. Všechno je v pořádku, ale potřebujeme čas. A než to tedy vyřešíme, tak jsme už viděli paradoxní dopady v Itálii, nevím jak u nás, ale Eh, města uzavírají svá eh, centra před eh, posledními modely dýzlu poslední generace Euro 6. Tak to je opravdu paradox. Druhá otázka se týká zemědělství. Protože první, kdo chrání klima a životní prostředí, to jsou právě zemědělci. Kdo se stará o půdu, kdo se stará o lesy, o naše moře, to jsou naši zemědělci, naše rybáři. Takže u zemědělství nemůžeme krátit zdroje ani o cent, jinak eh, ohrozíme ochranu životního prostředí. Thank you. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji také za tuto příležitost ukončit takto důležitou rozpravu. Pardon, ještě jsme dostali dvě další žádosti od našich kolegů. Nejdříve Norsko, paní Agdestein. Děkuji. Vážení kolegové, děkuji za to, že jste pozvali norský parlament na tento parlamentní týden. S velkým zájmem sledujeme práci na zelené dohodě, která je velmi ambiciozní a také obsahuje celou řadu návrhů, které budou přímo či nepřímo relevantní i pro Norsko. Norsko už je nízkoemisní společnost, ale vláda teď ještě podle pařížské dohody oznámila, že o 50 až 55 do roku 2030 zvýší eh, tedy naše snahu snížit emise uhlíku. E, máme akční plán, který byl předložen parlamentu, jak tohoto cíle dosáhnout, jak národní cíle, tak i snahy o naplnění zelené dohody a pařížské dohody budou klíčové v našem parlamentu tento rok. Pokud jde o potřebu spravedlivého přechodu a o to, že nesmíme nikoho nechat eh, v pozadí, tak tady bych ráda zdůraznila naši snahu eh, snížit emise, ale ne růst a prosperitu pro naše lidi. Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě Maďarsko, pan Variu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já jsem předsedou rozpočtového výboru v maďarském parlamentu, ale nechci teď hovořit o penězích. Samozřejmě pozitivně přijímáme fakt, že byla uzavřena dohoda že bylo dosaženo dohody. Je to velmi důležité, především pokud ta dohoda bude pokrývat těch 50 odstínů zelené nechci vám to nějak kazit, ale chci uvést příklad eh, toho, do jaké míry souhlasím s tím, eh, jak potřebujeme nová podnikatelská a obchodní řešení, pokud chceme zachovat svou planetu a pracovní místa. Co uděláme, když nastane situace, kdy v Austrálii indický investor otevře největší uhelný důl na světě? byla spousta demonstrací proti tomuto kroku a bez ohledu na výsledek není pochyb o tom, že je třeba jednat, i když bude docházet k takovýmto investicím. Co máme udělat my? Máme si vybrat pracovní místa anebo budoucnost planety? Děkuji. A dovolte, abych na závěr této části naší důležité diskuze řekl pár slov na toto téma. Všichni velmi přemýšlíme nad tím, jakou planetu zanecháme svým dětem s ohledem na dramatické klimatické poměry na světě. Klimatické změny ovlivňují také migraci na kontinentech a mění také sociální a politické klima ve světě i v naší Unii. A to dává naší Evropské unii jedinečnou příležitost a zodpovědnost stát se globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám, ale také lídrem v inteligentních řešeních a nových technologiích, které potřebujeme. Neslyšeli jsme dnes mnoho důvodů, proč by tato otázka měla být eh, podpořena. Proč by to mělo být pouze považováno za zelený argument nebo za argument levice? Měla by se to stát otázka všech stran. Já jsem eh, konzervativec, eh, ale také mám velký zájem o to, jakou eh, budoucnost, jakou planetu necháme našim dětem. Uvědomujeme si, jaký to má dopad na hladinu našich moří. Eh, byl bych také rád, kdyby moji vnuci znali čtyřiroční období a nejenom o nich četli v knihách, ale musíme také své západní spojence, především Spojené státy, vrátit k jednacímu stolu a musíme také eh, získat záruky od svých velkých obchodních partnerů, jako je Čína, Indie a Rusko. I oni nás musí ji podpořit. Vedení znamená, Eh, dávat peníze tam, eh, kde to potřebujeme, jak jste tady mnozí eh, zdůraznili. Ale samozřejmě konkurenceschopnost nemůžeme položit na oltář tohoto šlechetného a dlouhodobého cíle, ale i naše občané a naše malé a střední podniky za to nesmějí zaplatit. Musíme být globálním lídrem, ale musíme také získat globální podporu a přesvědčit své partnery. Myslím, že bychom měli jednat odvážně, ale tak také rozumně a střízlivě. Takže všichni se do toho zapojíme, jak Evropský parlament, tak i národní parlamenty a všichni využijeme svých politických přátel a partnerů všude ve světě. Takže teď vracím slovo a předsednictví své kolegyně Majrit. Děkuji. Já bych chtěla dát každému z našich panelistů příležitost reagovat. Podle mě je tady taková otázka, která stojí za tím vším. Můžeme mít opravdu všechno, můžeme ochránit životní prostředí a také dostat očekávání společnosti? To je otázka, na kterou teď nemohu odpovědět. A pak je zde další otázka. Je politika vhodná pro tuto eh, novou éru? Nevím, jestli na to panelisté chtějí úplně odpovědět, ale jakýkoliv náznak v tomto směru by mě zajímal. Všichni máme vůli, ale nevíme, jestli jsme toho schopni. Takže myslím, že podporuje, potřebujeme určitou podporu. My jako Evropský parlament, tedy poslanci i národní poslanci, k tomu, abychom udělali ten skok ku předu. Takže možná začneme v opačném pořadí. Nejdříve tedy paní Navarro. Děkuji. Já se zaměřím na otázku která zde zazněla ještě před těmi závěrečnými poznámkami v naší nové politice půjček do energetiky, která byla přijata v listopadu minulého roku, nebudeme financovat zemní plyn od konce roku 2021. Musíme zaměřit své úsilí na ty energetické projekty, které budou více podporovat dekarbonizaci ekonomiky do budoucna. Samozřejmě eh, z krátkodobého hlediska zemní plyn má svou roli, ale my se zaměřujeme na dlouhodobější přístup a s těmi omezenými zdroji musíme podporovat eh, ty energetické projekty, které budou více podporovat dekarbonizaci. A na závěr chci říci, že EIB je banka řízená politikou, ale také eh, přijímáme svou politiku a je rolí vás, parlamentu, abyste určovali náš směr. Naši věci nám říkají, že toto jsou vědecké poznatky a toto je to, co musíme udělat. My víme, že to bude obtížné a nákladné, ale z dlouhodobého hlediska je to to, co musíme udělat pro budoucnost našich společností a planety. Děkuji. Děkuji, pan Ryder. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to velmi povzbudivá a optimistická diskuze. Bylo by opravdu smutné, kdybychom eh, skončili tak trochu pesimisticky, protože já si myslím, že ta cesta, na kterou se Evropa vydala, je správná. Ta úroveň ambicí je zcela správná a ano, je to proveditelné. Takže si nemyslím, že bychom se měli začít vracet k tomu, že si začneme myslet, že musíme volit mezi růstem a pracovními místy na jedné straně a ochranou planety na straně druhé. Žádná takováto transformace, a je to stejně bezprecedentní, transformace tady v minulosti nebyla. Slyšeli jsme od rumunských eh, přátel, že je to velký kus práce, ale tato transformace má zvláštní znaky protože nám byla vnucena prostě planetou. Nemáme volbu, nerozhodli jsme se pro tuto transformaci. To je první věc. A druhá věc, neměli bychom zapomínat, že tato transformace jde ruku v ruce s dalšími velkými transformacemi eh, v naší společnosti. Digitální, transformace, demografická transformace je velmi atraktivní eh, přejít od společenství uhlí a oceli k IT společenství, ale celá řada těchto transformací nemůže ten náš život pouze komplikovat, může nám to dokonce pomoci jít po této cestě. A moje poslední poznámka se týká globální perspektivy. Vím, že tedy podle programu bych se měl zabývat globální perspektivou. A tady je tedy otázka, co Spojené státy, co další země, které nehrají tuto hru. To je tedy problém pro Evropu a já to chápu jak říkal pan Miloševič, eh, musíme Spojené státy vrátit zpět k jednacímu stolu, ale druhá strana té mince je, co tedy zbytek světa. Eh, rozvíjející se svět eh, bude hledat u Evropy pomoc. Bude hledat pomoc, aby Evropa pomohla v jejich transformačních procesech, protože mnohé země jsou méně vybaveny k tomu, aby přijímali tato rozhodnutí, než země zastoupené zde v Evropské unii. Takže na to bychom také neměli zapomínat upomínat v této konverzaci. Děkuji, pan Kárny. Děkuji. Tři body. Specifická otázka se týkala TCFD. A otázka byla, zda lidé vědí, co to je, zda společnosti vědí, co to je. Každá velká veřejná společnost v EU a ve světě ví, co to je, to vám mohu říci. Tisícovky to podepsalo. Já jsem říkal, že tady byla tedy žádost pro všechny velké pojišťovny a banky, ale chci také říci, co to není. Není to něco, co eh, padá na malé a střední podniky. Je to něco, co má také řadu procesů, které jsou určeny k tomu, aby to lidé mohli rozvíjet a utvářet. A lidé v Evropě to utvářet mohou a udělají to s, tím, eh, s tou novou iniciativou pro finanční eh, výkaznictví. Takže tam jsou prvky, které určitě jsou ve vašich rukou. Ale v zásadě je to odpověď pro, odpo- pro firmy na otázku, co budou oni dělat v kontextu toho, o čem se Evropa a 120 dalších jurisdikcí rozhodlo, to znamená tu transformaci. Ta druhá část otázka, která se týkala centrálních bank. Máme 50 centrálních bank, které jsou eh, financovány Evropskou centrální bankou plus tedy Bank of England. Tam jsou pokryty dvě třetiny globálních emisí. Takže teď se díváme na to, jak zvládat toto riziko. A největší riziko pro finanční systém, které jsme si uvědomili při globální finanční krizi, je tedy zpomalené a nárazové přizpůsobení se klimatickým změnám. A Evropa to tedy dělá postupně. A diskuze o těch ekonomických příležitostech je zcela na místě a ta by měla být postavena eh, v protikladu k těm eh, ekonomickým nákladům toho, že budeme jednat, budeme jednat postupně, anebo budeme jednat pozdě nebo vůbec. A pak zde byla otázka ohledně Spojených států a procesu COP a konkurenceschopnosti s jinými ekonomikami. Jedna otázka, kterou si musíme položit, je, Myslíme si, že USA bude pořád stát mimo toto přizpůsobování, anebo americký průmysl bude ignorovat tyto příležitosti? Já mám pocit, že ne. Vidíme některé velké inovace, které přicházejí nejen kvůli standardům, které byly stanoveny v Evropě, to je tedy globální trh pro americké společnosti, ale také si musíme uvědomit, že to poskytuje konkurenční výhodu. Musíme se zamyslet nad tím, jakých odvětví se to týká. Byla zde konkrétní otázka na metan od italského kolegy. Já bych si myslel, že Itálie se spíše zaměřovala na vodík, vzhledem k tomu, jaké příležitosti eh, má tedy italský průmysl, pokud jde o vodík. A vůbec eh, Evropská unie eh, má velké možnosti využití uhlíku při skladování a zachycování, tedy vodíku při zachycování a skladování uhlíku. USA možná eh, bude následovat. Já bych opravdu nepodceňoval tu možnost nejen domácího trhu, ale také možnosti vývozu. A nakonec eh, otázka růstu a politiky. Není to růst, pokud není udržitelný. To jsme se naučili za finanční krize. Trvalo nám desetiletí, než jsme se vrátili k tomu růstu. Takže nebude to růst, pokud to přizpůsobení se odložíme, pak budeme muset postupovat rychleji. Jak říkal estonský kolega, Nestačí to vysvětlovat, ale je třeba to přenést také na místní úroveň a zapojit do toho veřejnost a jednotlivce, aby to bylo skutečně nástrojem v každodenním životě. A to si myslím, že je ta politická výzva. Ano, musí být jasné, že máme plán, že ten plán musí být proveditelný, musí to být akční plán, ale musí také být eh, převoditelný do hmatatelných věcí pro lidi, kteří budou cítit, že jsou součástí řešení. Já myslím, že poslanci to vidí, protože se na nás eh, dívají, ale jsou zde lidé v skupiny tedy, které eh, přicházejí a očekávají od nás, že ty věci vyřešíme, že je do toho zapojíme. Děkuji, děkuji vám všem za tyto příspěvky. Já jsem se dívala na galerii, my vždycky eh, vítáme návštěvníky, především mladé lidi, protože ti jsou naší budoucností. A než dám ještě slovo jednomu kolegovi, eh, chce se někdo ještě na něco zeptat, prosím, přihlaste se. Pokud ne, tak si mě budete muset teď asi na minutu vyslechnout, protože si myslím, že zde byly nějaké zajímavé poznámky. My víme, co máme dělat, ale udělat to je mnohem těžší, než to říci. Já jsem si, já nevím, jestli víte, ale já jsem z Irska, takže v mé zemi v minulosti eh, jsme měli uh, rašeliniště, které jsme využívali pro energii, mysleli jsme si, že je to skvělé a teď eh, se to snažíme zastavit. A jak říkal Mark, tak místní úroveň je důležitá, protože pokud místní úroveň do toho nebude zapojena a nebude nás podporovat, tak budeme mít protesty, které povedou ke spoždění a ta strategie nebude fungovat. V politickém prostoru, a už jsme o tom hovořili, se spolupředsedou se musíme dívat na to, jak politika funguje v této nové dynamice, protože my fungujeme na základě našeho politického cyklu, který je jen pár let, je krátký, ale toto jsou dlouhodobé záležitosti a proto může být těžké v intenzivní politické debatě hovořit o dlouhodobé perspektivě, o tom, jak dobré to pro vás bude do budoucna, když dnes je to velmi bolestné. A nevím, jestli se tedy profesionální politici dívali na to, jak funguje fungujeme my v souvislosti s těmito věcmi. Já bych někdy radši byla centrální bankou, možná by to bylo jednodušší, nejsem si jistá. Ale je to opravdu velmi těžké, protože pro politiky je to roztříštěné a lidé hlasují různými způsoby a pak je třeba najít koncensus. Já si myslím, že parlament eh, ten je celá, zcela v srdci té konsensuální politiky. Tam tedy nikdo nevyhrává, ale nikdo neprohrává, takže aby bylo možné se posunout eh, ku předu. Eh, zemědělství zde bylo zmíněno, to je mě velmi blízké. Zemědělství vyžaduje také transformaci, ale vím, že Tedy ta společnost se cítí pod tlakem, cítí, eh, že na ně útočíme, přitom my se snažíme jen eh, vzít sebou na tuto cestu. Takže by bylo dobré, abychom spojili ty, kteří eh, sedí ve výborech pro zemědělství a pro životní prostředí, aby se tedy do toho také zapojili. A také to souvisí s průmyslem. Myslím, že polský kolega tady uvedl zajímavé poznámky v tomto směru. Tato konverzace je velmi důležitá, protože já jako první místo předsedkyně jsem zodpovědná za dialog s národními parlamenty. A já pořád říkám, že se v tom musíme zlepšit. Dnešek je velmi dobrý příklad toho, jak jsme schopni vyměňovat si názory ohledně toho, co je klíčové téma pro všechny, bez ohledu na to, na jaké straně politického spektra jsme. Tady jde o společné politické cíle. Tady máme ještě já myslím, že ten čas skvěle vyplním, protože tady máme teď našeho pana komisaře, eh, který se velmi brzy k nám připojí. Nevím, kam si sedne možná tady vedle pana Karnyho. Takže zvu pana Dombrovskise, který je výkonný místopředsedou Evropské komise, který bude hovořit o udržitelném investičním plánu Evropy. Um, Pokud potřebujete odejít, prosím, ale v každém případě požádáme pana místo předsedu komise. Možná by bylo dobré zatleskat vystupujícím. <laughs> so thank you. We had a slight break for... Tak jsme si udělali maličkou přestávku kvůli fotografii. Takže, pane komisaři, jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel. Máme za sebou velice zajímavou diskusi o tom, jak řešit klimatické výzvy ve fragmentované politické scéně a dám vám slovo, abyste pronesl svůj příspěvek. Paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Před měsícem jsem předstoupil před Evropský parlament a prezentoval investiční pilíř Evropské zelené dohody. Rád sem přicházím znova a tentokrát i před poslance a poslankyně vnitrostátních parlamentů. Klimatické změny jsou dnes velmi vysoko na seznamu obav, kterým lidé trpí. Vy jste byli zvoleni a Následně jste zařadili tyto obavy občanů na své politické programy. Sehráváte také klíčovou roli v tom, že máme naplňovat očekávání svých občanů. Rok po roce se objevuje stále více důkazů toho, že klimatické změny jsou opravdu naléhavé. Světová meteorologická organizace před měsícem potvrdila, že rok 2009 byl druhý nejteplejší rok v historii. V prosinci vědci uvedli, že Gronsko přichází o let sedmkrát rychleji než v 90. letech. Zdá se, že trend pokračuje i v letošním roce. Minulý měsíc byl nejteplejší leden podle eh, NOAA. A zrovna minulý týden na Antarktice zaznamenali teplotu přes 20 stupňů Celsia poprvé vůbec. Mohl bych pokračovat v dlouhém seznamu podobných příkladů. Zmínil jsem jenom těch pár posledních. Krátce řečeno, toto se nedá ignorovat. A je urgentnější než dříve potřeba konat. A právě proto během nadcházejících pěti let to bude pro nás hlavní priorita. Zelená dohoda ukazuje, že se chceme stát klimaticky neutrálními do roku 2050 a bude to zahrnuto do první evropské klimatické legislativy. Bude to vyžadovat modernizaci a transformaci, která je opravdu masivní. Široká restrukturalizace a průmyslová změna nás čeká všude v EU. Bude to mít dopad na všechny sektory. Musíme vytvořit nízkouhlíkové alternativy stávajícím technologiím, ale nebude to levné. Chceme-li dosáhnout klimatických a energetických cílů pro rok 2030, budeme k tomu potřebovat investovat každý rok přes 260 miliard euro. Pokud ještě zintenzivníme své cíle na snižování emisí, tak budeme potřebovat ještě více peněz. Nicméně, pokud bychom neudělali nic, tak by to mělo katastrofální dopady a ty by stály daleko víc. Chceme-li uskutečnit zelenou dohodu, potřebujeme k tomu řádný plán financování. A právě proto jsme vytvořili investiční plán pro zelenou dohodu, což je naše strategická vize pro eh, přitahování trvale udržitelných investic na následující desetiletí. Trvalá udržitelnost je hlavním principem investování, slučujeme zde nové a staré nástroje a vyžadujeme změnu mentality. Se s vaší podporou, s podporou Evropského a národních parlamentů, můžeme vyslat jasný signál veřejným orgánům, firmám a investorům, že musíme investovat ekologicky. Investiční plán nám dá skutečnou finanční moc. Minimálně 1 trilion euro vznikne eh, během deseti let jako investice pro trvalo udržitelné projekty. Evropský rozpočet půjde příkladem, 25% půjde na podporu eh, boje s klimatickými změnami. Když se na to podíváme v desetiletém období, tak to bude 503 miliard euro. To je daleko větší podíl na evropských veřejných prostředcích než dříve. Navíc to povede k dalším 114 miliardám vnitrostátního spolufinancování klimatických a ekologických projektů. Investiční program InvestEU se více soustředí na trvalou udržitelnost. Použijeme páku zhruba 279 miliard euro soukromých a veřejných prostředků na klimatické a ekologické investice v letech 2021 až 2030. Invest EU používá evropskou rozpočtovou záruku, abychom získali další investice a následně tedy dostaneme z veřejných prostředků více a posílíme investice. Veřejná záruka takto umožní nejlépe používat veřejné prostředky pro veřejné dobro. Tato záruka umožní Evropské investiční bance a dalším finančním ústavům investovat do riskantnějších, ale trvale udržitelných projektů a následně se k ním připojí soukromé investice. Kromě evropského rozpočtu budeme používat modernizačních a inovačních fondů v rámci ETS. Vážené poslankyně a poslanci, Evropa stojí na Prahu pravděpodobně nejdůležitější transformace tohoto století. Tato bude fungovat pouze pokud bude spravedlivá a pokud bude pro všechny. A z toho důvodu jsme připravili mechanismus spravedlivé transformace, který má poskytnout přes 100 miliard euro v rámci nadcházejícího víceletého rozpočtu Evropské unie. Bude se soustředovat na lidi a regiony, kteří závisí na uhlíkově intenzivních procesech a fosilních palivech a těch, kteří žijí v regionech, které přecházejí od uhlí. Umožní to podporu hospodářské diverzifikace, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace tak, aby se tito pracující mohli znovu integrovat na trh práce. Všechny evropské státy mají přístup k tomuto financování, soustředí se na území, u kterých je pravděpodobné, že je postihnou nejzávažnější socioekonomické dopady. Území a projekty, eh, které budou mít nárok na toto financování, budou diskutovány mezi Evropskou komisí a členskými státy. Tento mechanismus není jenom o penězích a o kvalifikacích. Poskytne technickou pomoc členským státům a investorům, zapojí do toho postižené komunity, místní orgány, sociální partnery a nevládní organizace. Je to navíc náš příslip solidarity a spravedlnosti. Doufám, že se budu moci spolehnout na podporu parlamentů Eh, toho, aby tato iniciativa byla realizována co nejrychleji. Co se týče financování, tak z veřejných zdrojů nebudeme schopni zaplatit veškeré náklady z ekologické transformace Evropy. Budeme se muset spolehnout i na soukromý sektor. Veřejné finance musí vést, na druhou stranu ale soukromý sektor bude muset rozšířit jejich působnost. Aktiva ve výši 100 trilionů euro finančního sektoru mu umožňují eh, využít potenciálu pro ekologické instituce, eh, investice. Pardon. Finanční instituce, banky, pojišťovny, penzijní fondy a investiční fondy musí mít dobré nástroje pro to, aby klasifikovali, co je ekologické a co ne. V Evropské unii máme nový taxonomický klasifikační systém, kterým to umožní. Umožní mi identifikovat hospodářskou činnost, která lze popsat za ekologicky trvale udržitelnou. Dohodli jsme se na zásadách, teď je potřeba, aby systém začal fungovat. Předtím, než se tak stane, už předtím, než se tak stane, jsem rád, že firmy a trhy již používají výsledky naší práce. Tento systém klasifikace bude základem a evropského standardu pro ekologické obligace a evropské ekologické nálepky pro investiční produkty. V tomto roce se chystám předložit obnovenou, trvale udržitelnou finanční strategii, která bude eh, obsahovat i revizi směrnice o eh, vykazování nefinančních údajů, která bude zcela zásadní. Kromě toho je také potřeba nastavit standardy pro zveřejňování informací a je potřeba, aby je firmy uplatňovaly a Evropská komise by měla podporovat tento proces. Lepší informace o společnostech umožní účastníkům finančních trhů a lépe informovat své klienty o trvalé udržitelnosti svých investic a také nám to umožní nastavit standardy a označování těchto produktů. Vážené poslankyně a poslanci, na jednu stranu je potřeba získat dostatečné prostředky pro naplnění klimatických ambic, ale něco jiného je také stanovit řádné politické a regulační prostředí. To bude zásadní, chceme-li, aby investoři postupovali trvale udržitelně a aby se změnilo chování firem a domácností. Například plánujeme navrhnout pravidla pro ekologické zadávání veřejných zakázek. Do roku 2021 chceme také upravit pravidla pro státní podporu, tak aby odpovídala zelené dohodě. Co se veřejného sektoru týče, tak ve spolupráci s vládami Evropské unie se podíváme také na ekologické rozpočtování. V letošním roce poprvé Evropský semestr zahrne do zpráv o jednotlivých zemích kritéria trvalé udržitelnosti. Doufám, že se mě podařilo vás poměrně detailně informovat o tom, jak chceme zajistit financování trvalé udržitelnosti. Investiční plán pro zelenou dohodu je cestou kupředu, je to prostředek financování evropské bitvy s klimatickými změnami. Naše strategie bude zahrnovat hlubokou transformaci, která má chránit naše životní prostředí, modernizovat ekonomiku pro trvale udržitelnou budoucnost, zvýšovat, invest, zvýšovat investice do konkurenceschopných technologií a zajistit vyšší kvalitu života. Čím více trvale udržitelných finančních prostředků získáme, tím více růstu a pracovních míst vytvoříme a budeme zároveň schopni do maximální možné míry chránit přírodu. Děkuji vám za podporu a děkuji také za podporu při boji s klimatickými změnami. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo, za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za velmi podrobnou prezentaci investiční strategie. Nyní chci dát slovo panu Machlbakovi z Bundestagu, který má pro nás pozvánku. Prosím. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám, že jste mi dala slovo. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych využít této příležitosti a jménem celé delegace německého Bundestagu vás srdečně přivítat, pozvat na příští konferenci SVKS v Berlíně. Tato konference se bude konat 12. a 13. října letošního roku v budově Reichstagu, kde sídlí německý Bundestag. Momentálně pro vás připravujeme eh, atraktivní program na aktuální témata se zajímavými řečníky. Zejména Doufáme, eh, že se dostaví paní předsedkyně komise Ursula von der Leyen, která pochází z Německa. Těšíme se na živou výměnu názorů s vámi všemi a velice rádi vás přivítáme v Berlíně takže nashledanou v Berlíně. Se srdečně vítání. Děkuji moc krát za tuto pozvánku, bereme ji na vědomí, píšeme si to do diářů. Takže my jsme efektivně hospodařili s časem dnes ráno, takže máme čas na krátkou přestávku a pan předseda Sasoli se k nám připojí na d- ve 12.20 na nesmírně důležitou hromadnou fotografii, takže já vás prosím, abyste se vrátili na tento čas do hemicyklu a potom bude následovat oběd. Teď tedy máme krátkou přestávku, já vám děkuji za příspěvky, byla to nesmírně plodná diskuze a nyní krátká přestávka. Ladies and gentlemen, please, if you want to take your place... Dámy a pánové, pokud se chcete fotit, tak prosím, pojďte trochu více dopředu a blíže k sobě začneme fotit. Dámy a pánové, moc vás prosím. Dámy a pánové, pro společnou fotografii vás žádáme, abyste se přiblížili jeden druhému a byli v první řadě. Bude se to fotit takto, odtud. A Poprosím vás o focení ve stoje. Pomůžu vám uvaděči ve fracích. A poprosím vystup řečníky, aby byli vepředu. Ladies and gentlemen, on the first row only. První řada, ne uprostřed pléna. První řada, prosím. Za první řadou, za první řadu, prosím.